that you can directly go to. Okay, so good morning everyone. Sorry for being a few... Já se omlouvám za spoždění. Začneme bodem 6 programu, což jsou pozměňovací návrhy. Aha, zpravodaj tady není, ale takže... So I am chairing and being the reporter. já eh, předsedám a zároveň jsem i zpravodaj k tomuto. Máme zde Pan Almunia nás čeká taky ještě 9.30, takže začneme proto radši teď dřív. Bod 6 programu, což je přistoupení Chorvatska k umluvě z 23. července 90, roku 90 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisku združených podniků. Jak jsem vám řekl, zpravodaj pan Nitras ten se nedostal, Eh, k, do, do Bruselu a takže já teď ho tady nahrazuji. Eh, zpráva eh, popisuje tedy přistoupení Chorvatska k této umluvě, která stanovuje základní rámec pro zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků združených podniků. A parlament zde má vydat doporučení v rámci procesu konzultace. A mm, tato agenda není problematická, ani žádný ze stínových neměl výhrady, takže se těšíme na přistoupení Chorvatska k této úmluvě a k, spojeným, k s tím spojeným nástrojům v daném termínu. Stínový souhlasí s návrhem a je zde jeden pozměňovací návrh pana Tomašika eh, z EKR a paní Tomašik tedy z Chorvatska která zdůrazňuje zde, že je třeba, aby eh, tato eh, tento dokument eh, nabyl účinnosti bez prodlení, tak aby v podstatě mohlo Chorvatsko řádně operovat na jednotném trhu. A podle zpravodaje je tento návrh rozumný, takže navrhuje, abychom ho tento návrh EKR akceptovali. I vzhledem k okolnostem, tak zpravodaj navrhuje, abychom dnes odpoledne pro tuto zprávu odhlasovali, takže pan Rukson, eh, takže tady ho nevidím, zdali někdo chce pohovořit za pana Ludvíksona, takže pokud ne, takže pan Tomášik, děkuji, pane předsedo. Ano, to je velice e, stručná zpráva, technická, takže zde e, není důvod to protahovat, takže Mm, určitě, jako všichni i my, přispějeme k odsouhlasení a pomůže to Chorvatsku, aby se stalo normálním členem EU. A pokud jde o ten pozměňovací návrh, jak jste řekl, zde je pouze jeden návrh, který byl předložen. Samozřejmě mohli bychom mm, si říci, že to je technická záležitost a možná návrh eh, paní Růži Tomašič lze považovat za ideologický, protože hovoří o nutnosti minimalizovat daňové zatížení pro daňové poplatníky. Já jako liberál eh, ze Středomoří musím říct, že akceptuji tento pozměňovací návrh, takže prověříme ještě s dalšími kolegy z frakce, co si o tom myslí v tomto ohledu, ale pokud zpravodaj hm, akceptuje tento pozměňovací návrh a pokud je zde většina v EPP, v EKR a v dalších skupinách, tak uvidíme, jak zareagujeme, protože včera na zasedání frakce eh, byli liberálové, kteří říkají, že bychom neměli směšovat politické eh, pozměňovací návrhy s těmi technickými aspekty, což je technická agenda, ale dobře, ještě to prověříme a uvidíme, jak kolegové zareagují. Zdali se jim to líbí, já nevím, jak za EPP. EPP podpoří tento pozměňovací návrh a eh, i samozřejmě e KR. Uvidíme příštích hodinách, jak na to zareagujeme my. Děkuji. Pane Tremoso, ještě někdo by chtěl si vzít slovo? Ano, pan Mateli. Paní Mateli samo bych chtěla... Eh, jsem eh, poslankyní za Chorvatsko a jenom jsem chtěla zde pozdravit všechny kolegy a poděkovat všem, eh, kteří pracovali na zprávě a to především poděkovat zpravodaji Nitrasovi a říci, že paní Tomašič předložila pozměňovací návrhy a <clears throat> ve zprávě je důležité prohlášení. A toto je důležité prohlášení, které lze akceptovat. A potom samozřejmě toto je důležitá součást plného zapojení Chorvatska na eh, jednotný trh. Je to velice důležité pro naše podnikatele. Dobře, budeme hlasovat dnes o této zprávě. A na, a na druhé dubnové plenárce takže tam bychom měli to definitivně odhlasovat. Přejdeme k dalšímu bodu programu, což je bod 7, společný systém zdanění mateřských a ceřiných společností v různých členských státech. Zpravodaj je paní Kleva. Paní Klevo, máte slovo. Děkuji. Předně chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a ostatním zpravodajům, kteří předložili pozměňovací návrhy ke zprávě. Jedná se o menší počet pozměňovacích návrhů, které ve většině případů buď doplňují eh, moje změní, anebo jsou zcela v rozporu s ním. Eh, myslím, že se všichni shodneme, že další kompromisy už eh, by v tomto případě nebyly nutné. Možná několik obecných bodů o tom materiálu. Eh, jsem velmi ráda, že eh, komise zavádí dvě změny, které parlament již dlouho obhajuje, a sice určitý nepoměr hybridních úvěrů a dále pravidlo eh, výjimky. Myslím, že eh, jsme eh, všichni zajedno, že by neměla být udělována výjimka těm ziskům, které mají být zdaňovány u zdroje. A to tež se vztahuje k obecnému pravidlu proti zneužívání. Myslím, že tím jsme se rozhodli skoncovat s takzvaným directive shopping a tím pádem se musí skoncovat se všemi daňovými zvýhodněními, které e, vyplývají z e, různých dohod a postrádají komerční e, podklad. Jsem ráda, že se mnozí spolu se mnou shodli na posílení daňových pravidel v zájmu hospodářské soutěže. Vždy jsem obhajovala pozici parlamentu vůči eh, dvojímu zdanění, ale eh, já si myslím, že nyní můžeme dělat více, pokud jde o ehm, aplikovatelné sazby eh, daně z příjmu podniku které by neměly být nižší než 75 průměru EU. S pomocí sekretariátu tohoto výboru jsme vypočítali, že to bude činit přibližně 50,5 což by e, znamenalo, že pět e, členských států jsou e, pod tímto Prahem. Ehm, účinná daňová sazba by mohla fungovat ještě lépe, přesto ale mm, se domnívám, že zastávající situace srovnávání efektivních daňových sazeb je téměř nemožné. ale srovnávání zákonem stanovených daňových sazeb je možné. Pokud jde o pana Gigolda, který eh, zaváděl ehm, nebo navrhoval podobné změny eh, v roce 2011 jako já, eh, tak doufám, že podpoří tento můj návrh. A chci ještě jednou skutečně poděkovat všem stínovým zpravodajům za velmi plodnou spolupráci v posledních týdnech. Děkuji, paní Kleva. Nejsou zde spravo, stínoví zpravodajové, ale hlásí se někteří z poslanců. Promluvím německy. V zásadě je navrženo eh, zamezit zamezit eh, zvýšení daní což vítám. Mám pouze určité poznámky k technickému provedení tohoto návrhu. Právě, právě návrh, který předložila naše zpravodajka, že v zemi příjemce má být daň, z daně osvobozený, když eh, v zemi eh, původu byla zaplacena daň ve výši minimálně 75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 75 eur. Myslím, že to je problém, protože nemůžeme daň z hlediska sazby porovnávat. Země s vyšší daňovou sazbou může být eh, skrze zajímavější, protože při stanovování daňového základu můžou panovat různé výjimky a země zase s nižší daňovou sazbou může požadovat vyšší daň, protože tam budou platit, eh, to bude platit méně výjimek. A tudíž nejsem si zcela jist, zdali tímto přístupem eh, zde skutečně zamezíme dvojímu zdanění. V konečném důsledku může nastat situace, že v zemní eh, příjemce i původce budeme mít v obou případech tedy eh, daňovou zátěž a to není ve smyslu návrhu. A k tomu se ještě druží další skutečnost. Hovoříme-li eh, o korporátní daní, tak existují země, které nad rámec této korporátní daně, daně z příjmu, mají ještě další daňovou zátěž a to platí například pro Německo, kde existuje takzvaná živnostenská daň nebo daň daň ze živnosti a tudíž eh, v případě pozměvacích návrhů 10 a 11 velmi pochybuji, zdali je to skutečně účelné a zdali dosáhneme onoho cíle zamezit eh, vyhýbání se daním. Děkuji. Pane Krinte. Děkuji. My jsme vedli velmi dobrou debatu v naší politické skupině i o této zprávě. Podporujeme celou řadu pozměňovacích návrhů a souhlasím s panem Klincem, že nemůžeme podpořit ty pozměňovací návrhy, které počítají se stanovováním takovýchto limitů nebo omezení jako například, že sazba korporátní daně by neměla být nižší než 75 než je e, zákonem stanovena e, tato korporátní daňová sazba. Takovéto Prahy podpořit nemůžeme, protože zaprvé máme země, které mají jednoznačnou daňovou politiku a toto je předmět nebo příslušnost národní a nikoli evropské politiky. Dále je zde další pozměňovací návrh týkající se 10 držení kapitálu ve společnosti a ten návrh praví, že má být navýšen na 15 My se ale domníváme, že těch 10 je dostačující. Děkuji. Děkuji, pane Estrojane. Nevím, jestli se chce vyjádřit i komise. Zdá se, že nikoliv. Takže slovo má opět paní Kleva. Ano, já souhlasím. Jak jsem již předeslala, v pozměňovacím návrhu byly pouze dvě obce pro nebo zcela proti e, mému návrhu. Myslím, že tato věc má dlouhou historii. E, já věřím v to, že jednoho dne dojde k, v Evropě k daňové harmonizaci. A to je ale koncepce, eh, kde eh, se svářejí jednotlivé eh, politické skupiny a jejich názory, takže panují různé pozice v této věci, ale také souhlasím, že je velmi obtížné eh, porovnávat jednotlivé daňové sazby v jednotlivých členských státech. To je jednoznačné. Bylo už i dost těžké provádět eh, tyto kalkulace 15,5 a tak dále, ale Eh, proč nebýt více ambiciozní, eh, přijde nový parlament, který možná bude mít eh, větší negociační možnosti. Ale faktem je, že ty koncepční rozdíly byly na dní, už když byly pozměvací návrhy předkládány. Takže budeme o tom hlasovat a uvidíme, co se stane. Děkuji, paní Kleva. Budeme dnes o této zprávě hlasovat a sice a pak na plenárce eh, v eh, druhé, na druhé dubnové plenárce. Takže na tomto místě ukončíme naši debatu a přistoupíme k dalšímu bodu, což je diskuse s panem komisařem Almuniou. Takže si uděláme pětiminutovou přestávku, než dorazí. Okay, um, we may resume. Budeme nyní pokračovat a s velkým potěšením zde eh, chci přivítat pana komisaře Almunio na poslední výměnu názoru a omlouvám se, pokud eh, my, eh, pokud tedy někde tady teď zmizím, protože mám bronchitídu a já jsem mu eh, říkala tedy, ať mě eh, nelíbá, a kdyby to bylo vysíláno, tak aby to všichni věděli, že ho budu od sebe radši otlačovat. To je naposledy, kdy zde máme pana komisaře na výboru Ekon. Vítejte a velice ráda bych vám poděkovala za dobrou spolupráci s parlamentem a především s výborem Ekon během eh, tohoto Eh, funkční období a teď my, eh, eh, my zde tedy bychom chtěli slyšet vaše názory. I já jsem si připravila tři takové otázky na vás jak tedy eh, byste spolupracoval s parlamentem? Pamatuji tehdy, když jsem vám položila tuto otázku, abyste řekl ano. A mm, vy jste tedy řekl, dobře, takže eh, my tady budeme, já tady budu eh, nastalovat trendy a já jsem chtěla po vás, abyste nám poslal dokument včas, abychom zajistili tedy to, že při rozhodování komise budou zachovávány principy spravedlnosti, spravedlivosti, spravedlnosti a e, férovosti, pokud jde o hospodářskou soutěž a, e, a že to bude tedy i řádně propojeno s ostatními ekonomickými portfolii. To jste tedy přislíbil mm, na začátku a vedl jste si dobře. Takže já doufám, že nový komisař a nový výbor Ekon určitě naváží na tyto dobré postupy, e, se kterými jsme začali a tak, jak jsme i e, potom volali v některé z našich zpráv, kdy jsme chtěli, aby zde existoval skutečný dialog o hospodářské soutěži. Tato posílená spolupráce může pokrývat jak politický dialog, tak i otázku zodpovědnosti. I to znamená výměnu informací, a to včas. A o to tady i dnes jde. Proto jsme rádi, že jste přišel na výbor Ekon. Vždycky jste chodil vlastně, když jsme požádali a takže určitě, kdybychom byli, bývali měli čas, abychom vás žádali ča, častěji, ale vím, že vy jste měl hodně práce, i my jsme měli hodně práce s ekonomickým řízením a s těmi všemi novými agendami na finančních trzích, takže víte, že určitě bychom byli bývali rádi, vás tady měli častěji, ale nešlo to, omlouvám se, že někdy jsme museli i ten čas, který jsme na vás měli, hodně zkrátit. Vy jste nás zásoboval dokumenty, které jste posílal tedy mě, já jsem potom je rozesílala eh, výboru a pracovní skupině pro hospodářskou soutěž. Zatím eh, vše nebylo perfektní, to jsme vám vždycky připomínali, když eh, to bylo nutné, ale to platí pro Eh, ostatní i mm, mm, součástí komise. Jedna z věcí, kterou teď potřebujeme, je, abychom vždycky dostali včas pracovní program komise v daných eh, relevantních oblastech, tak aby i parlament mohl plánovat své aktivity v oblasti hospodářské soutěže, abychom byli zváni na zasedání s národními experty, kteří připravují eh, legislativní a nelegislativní nástroje. Takže to by bylo velice hezké, kdybychom to zavedli jako rutinní postup a ne něco, co vždycky po každé musíme přijít připomínat, že to chceme. A samozřejmě udělali jsme významný pokrok, pokud jde o směrnici, o e, e, žalobách na náhradu škody z titulu mm, porušení práva hospodářské soutěže, takže mm, o tom nás čeká dnes odpoledne. My jsme e, potom volali dlouhou dobu i v předchozím funkčním období a my jsme řekli, ano, to je dost kontroverzní oblast, takže bychom chtěli, aby to šlo spolu rozhodovací procedurou. Já tedy děkuji, že jste eh, splnil svůj slib parlamentu a že se o to pokusíte a já doufám, že uzavřeme tuto věc dnes odpoledne uspokojivým způsobem a určitě to bude dobrý precedent, až skutečně bude, dojde ke změně smlouvy, tak eh, více budeme moci zapojit parlament do demokratických postupů a to tedy bude poté, eh, eh, co tedy Eh, eh, již skončí eh, vám funkční období ale musím i zdůraznit věci, které se nám podařily Eh, spolupracovali jsme s vašimi spolupracovníky a oni spolupracovali dobře. My jsme spolupracovali s DG Marktem eh, o na, na, návrhu směrnice o eh, poplacích za směnu a potom samozřejmě i hodně jsme pracovali na státních dotacích, potom dočasná pravidla státní pomoci, které přijala komise v kontextu finanční krize, takzvané, takzvané krizové sdělení a potom i velké grošlo bankám a také i došlo k modernizaci systému státních pomocí. Pokud jde o eh, krizová sdělení, tak eh, státní pomoci bankám. Eh, tam byl vytvořen dočasný rámec, který to umožňoval. Samozřejmě víme, že zde jsou velké obavy, které jsme i k tomu vyjadřovali v našich zprávách. Uznali jsme, že dočasná pravidla, která přijala komise, mají za cíl stabilizovat finanční systémy a e, de facto jsou to nástroje krizového managementu. Nicméně byly zde určité obavy ohledně efektu, který to může mít a jaký to může mít potom dopad potažmo na veřejný dluh státní pomoc a modernizace státní pomoci. Zde jsme zdůraznili, že je lepší poskytovat méně pomoci, ale lépe zacílenou pomoc eh, a z efektivní procedury. Zde máme eh, článek 109 eh, smlouvy, který se týká modernizace státní pomoci vlastně a i příslušných nařízení, která to mají provádět, takže mm, zde chci zdůraznit, že zde neexistuje spolurozhodovací procedura, to je něco, co nás zneklidňuje. A nakonec chci zdůraznit, že jsme se hráli roli v mezinárodním smlouvě se Švýcarskem, pokud jde o hospodářské soutěži a prosazování práva. Hospodářské soutěže zde parlament uděloval svůj souhlas, ale uvidíme teď vzhledem k nedávnému referendu, zda vůbec tato smlouva bude zachována. Je to oblast, kde výbor Ekon vždy společně eh, podporoval toto eh, i eh, prostřednictvím Evropské Evropské sítě hospodářské soutěže. I jsme to podporovali prostřednictvím globální úrovně, protože globální kartely operují přes hranice a často e, fúze e, se týkají mnoha států najednou. Takže doufám, že parlament bude i blíže zapojen, více zapojen do vyjednávání o podobných dohodách hospodářské soutěže do budoucna. Zhruba řečeno, myslím si, že můžeme kvitovat eh, s uspokojením eh, úspěch, kterého jste dosáhl na konci funkčního období, ale víme, že to ještě není úplný konec, ale blíží se volby, takže děkuji, děkuji ještě jednou a eh, takže, mm, mm, takže děkuji a tady prosím máte mé podněty. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji Sharon, děkuji za laskavá slova. Po čtyřech letech naší práce a spolupráce, když jsem, když jsem chodil na váš výbor, diskutoval jsem s vámi a s členy výboru eh, a doufám, doufám, že na konci funkčního období mého funkčního období můj mandát eh, je delší než váš, to je pravda, a já eh, doufám, že tedy eh, budu mít tedy bodu 8.95 a já jsem ještě neskončil, já budu až do konce, do posledního dne mandátu a já doufám, že to bude 31.10., takže ještě to není úplný konec. A do tohoto data doufám, že již bude budou všichni jmenováni, včetně předsedy komise, rady a vysokých představite, vysokcí představitelé také budou jmenováni i komise a určitě projdou s vynikajícími známkami, projde i můj nástupce ve výboru Ekon a budu moci mu předat veškeré nástroje, hospodářské soutěže a e, i, e, ta, e, ta, i zprávy o těch šetřeních, které jsme prováděli. Takže já jsem velice, jsem velice rád, že jsem mohl spolupracovat s vaším výborem a, jak jsem řekl, i jsou zde určité limitace ze smlouvy, určitá ustanovení, eh, která eh, upravují tedy, jak má být eh, parlament zapojen do legislativních návrhů, plnohodnotně zapojen do legislativních návrhů, která jsme přijali tento rok, takže já vždy jsem vystupoval velice transparentně, upřímně, otevřeně a určitě tato spolupráce mezi námi byla pozitivní a užitečná. A nyní bych shrnul, jak jsme na tom a jsme na tom na konci vašeho funkčního období. What, uh... A také, co mám ještě na stole připraveno pro příští měsíce. Vy jste zmínila směrnici. Doufám, že tento trialog proběhne úspěšně a tato směrnice bude schválena před evropskými volbami Myslím, že to bude velký krok vpřed, pokud jde o plné provádění eh, politiky hospodářské soutěže, jak ze strany veřejných orgánů a také ze strany eh, soukromého sektoru, soukromého provádění. Eh, ten soukromý sektor potřebuje tuto legislativu, aby měl možnost kompenzovat porušování hospodářské soutěže. Na úrovni mnoha našich členských států to možné je ale dosažení rovných podmínek napříč Evropskou unii si vynucuje tuto legislativu a doufejme, že to eh, bude s konečnou platností eh, na plenárním zasedání v Dubnu eh, díky vašemu hlasování schváleno. Prožíváme obtížné časy z hlediska ekonomické krize a přináší to hrozby pro náš vnitřní trh. Jednotný trh ještě nebyl zcela završen a před námi stojí velké výzvy odvětví telekomu, digitální ekonomika, energetika a také sektor e, služeb a tak dále a tak dále. A politika hospodářské soutěže a jednotný trh jsou e, e, dvěma prvky téhož soukolí, to znamená pokročit v evropské integraci a to ku prospěchu našich občanů, našich podniků, Ehm, zejména malých a středně velkých, eh, pro eh, šampiony v, ehm, naší, v našich ekonomikách a to musí být v souladu s naším evropským modelem společnosti a redistribuce eh, plodu ekonomického růstu mezi našimi občany a našimi ehm, územími. A to je, myslím, účel a cíl hospodářské soutěže a to je také moje ambice o níž usilují. V tomto ohledu musíme řešit eh, především finanční sektor a využívat nástroje hospodářské eh, soutěže k nápravě finančního sektoru, k odstranění škod způsobených krizí. Eh, my jsme aktualizovali rámec státní pomoci tak aby bylo možno využívat nástrojů státní pomoci eh, ve snaze eh, pomáhat poškozeným, eh, minimalizovat peníze daňových poplatníků co nejvíce. Poslední revize pravidel státní pomoci proběhlo v létě loňského roku a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 to prosazujeme s poměrně dobrými výsledky. Řada e, bank splatila nebo splácí členským státům prostředky, které obdrželi e, na začátku krize. V některých případech ty banky již neexistují, byly likvidovány, protože neobstály na trhu ani dokonce s veřejnou pomocí, to znamená s pomocí e, rozpočtu členských států. Měli jsme více než 20 případů likvidování likvidací bank eh, s pomocí nástrojů eh, státní pomoci. Nyní ještě působíme eh, při nebo se podílíme na bankovní asistenci problémových bank v problémových zemích. Mám na mysli Řecko, Portugalsko, Španělsko, Implementujeme tady rozhodnutí, která eh, byla přijata, a to nejenom eh, eh, prostřednictvím peněz členských států, ale také prostřednictvím fondů, které byly vytvořeny k tomuto účelu a budeme v tom také eh, pokračovat eh, dále i po eh, revizi ze strany Evropské centrální banky. Mm, finanční prostředky jsou k dispozici a mají být použity i v době, která už nebude poznačena těmi nejhoršími krizovými Eh, projevy, ale budou k dispozici, pokud eh, společníci nebo akcionáři bank nebudou eh, umět příslušné finanční instituce ozdravit nebo sanovat. Ve finančním sektoru jsme stále zneklidnění a prosazujeme určitá vyšetřování z hlediska protimonopolního. Víme, že tady došlo k určitému podezření z manipulace sazeb eh, Libor. Ehm, bylo tady podezření na existenci eh, kartelu. Eh, tady se snažíme situaci vyšetřovat analyzujeme, i když jsme zatím ještě neschválili formální rozhodnutí o zahájení řízení, ale zkoumáme určitou spoluúčast při manipulaci eh, sazeb valutových při eh, směně finančních prostředků také pokud jde o manipulaci sazeb eh, surovin, zejména v oblasti eh, eh, ropy. Pokud jde o další oblasti vzniku kartelů, tak probíhá vyšetřování ohledně průmyslu Eh, automobilových eh, součástek. Tady máme již dva případy eh, takovýchto nepravostí. Zítra přijmeme nové rozhodnutí v tomto sektoru součástí vozidel a probíhají, nebo náhradních dílů vozidel, probíhají ještě další vyšetřování a můj následovník eh, bude muset pak eh, tato vyšetřování dotáhnout do konce. Je to eh, Samozřejmě výroba náhradních dílů automobilů je eh, nedílnou součástí automobilového průmyslu. Eh, také v energetice máme eh, řadu aktivit Gazprom, například případ Gazprom. Minulý týden nebo před několika týdny jsme přijali určitá rozhodnutí. Zde probíhají také šetření v určitých oblastech podezření z dominantního vlivu, například v Bulharsku Česku se rysují určité případy a již několik týdnů pracujeme na přípravě eh, eh, nových eh, vodítek pro státní ekologickou pomoc. Tady jde především o prosazování obnovitelných zdrojů a o to, abychom napomohli dosažení našich cílů, cílů ekologické politiky. A současně chceme vyvozovat důsledky z eh, této strategie zejména pokud jde o klíčové a eh, energeticky náročné eh, sektory. Snažíme se vytvořit rovnováhu mezi eh, potřebou vynakládat veřejné prostředky na podporu energetiky a dosahování ekologických cílů a současně při rozhodování o tom, co je kompatibilní a co není s touto strategií, uvažujeme o důsledcích, které to bude mít na klíčová odvětví našeho hospodářství. Působíme také v sektoru eh, telekomunikací. Eh, konkrétně nyní máme před sebou eh, dvě důležité fúze, jimiž se zabýváme irský a německý případ. To jsou hm, dvě důležité fúze v odvětví, které potřebuje podporu, protože my Požadujeme velké množství investic od nich, abychom zkvalitnili naše služby, zmodernizovali a eh, vydobili si lepší pozici vůči ostatním konkurentům na tomto trhu, který se vyvíjí velmi eh, rychle. Současně ale musíme i chránit konkurenci. Nemůžeme vytvářet investice investiční strategie a modernizovat sítě eh, na základě omezené eh, hospodářské soutěže. Musíme vytvořit rovnováhu. A to se týká těchto dvou fúzí a dalších, eh, které jsou na řadě v následujících měsících. Dále probíhá investigace v oblasti nebo ve věci společnosti Google, o tom se již hovořilo a také o tom vědí poslanci tohoto výboru a parlamentu vůbec. Nedávno jsme schválili další eh, důležité, eh, důležitá vodítka pro státní pomoc eh, a takzvaná vodítka pro leteckou dopravu a v posledních týdnech pracujeme na dalších důležitých pokynech státní pomoci týká se to inovace, vývoje a výzkumu. Nemusím, myslím, zdůrazňovat nutnost správné podpory a význam správné podpory inovace, vývoje a výzkumu a správné nakládání s veřejnými prostředky v této oblasti. A poslední komentář. Eh, vy jste také poukázala na další legislativní iniciativy, které projednává eh, parlament a eh, s naší podporou a také ve spolupráci s Michelem Barnierem. A sice jde o reformu směrnice o platebních systémech, včetně Eh, eh, diskuse o MIFS. Parlament o tom nyní diskutuje a jsem velmi spokojen s poslední pozicí vašeho výboru v této věci. Je zcela eh, v souladu s naší prací jednak pokud jde o Visa Europe, Visa International a Mastercard. Jsem velmi vděčen za eh, tento soulad názorů mezi námi, vaším výborem a parlamentem vůbec, protože je to důležitý prvek našeho platobního, platebního systému. Tolik eh, z mé strany poznámky eh, k těmto tématům. Já vám děkuji za pohostinnost, za přijetí a e, za e, pozornost a e, přeji hodně zdaru v příštích volbách, zejména těm, kteří patří do mé politické rodiny a děkuji ještě jednou za pozornost. Thank you very much. No, děkuji. Nyní máme zde řečníky a otázky za prvé za EPP Pablo. Děkuji, Sharon, děkuji, pane komisaři. I e, e, přes ta přání úspěchu dovoleb, tak e, já bych chtěl zde zde něco doplnit k tomu hodnocení, které zde již řekla paní předsedající. Takže já mm, Mm. Google, jde mi o eh, řízení proti Google. Vy jste tedy vlastně zde eh, dali více koncesí než jiní, jiné regulační orgány, takže já se ptám, stále je zde nějaké možnosti, že Eh, jaký bude tedy výsledek toho řízení ještě více těch eh, koncesí, ústupků nebo ne. A potom i zde, mm, já doufám, že možná třeba i zde budete v příštím eh, funkčním období, kež by tedy říkám a já se tam zdali nedojde k nějakým potom diskrepancím, rozporem mezi eh, tím, co si přála komise a mezi tím, co jsme odhlasovali v Evropské parlamentu. Děkuji. Ano, já hm, vás nepodpořím ve volbách, ale přeju vám osobně hodně úspěchu. Ano, to ano. A vám taky, pane Langene, vám taky, vám taky. kauza Google. No, doposud, pokud vím, zde máme jeden evropský orgán pro hospodářskou soutěž, který eh, provedl podobné šetření, jako my jsme provedli tady v Evropské unii to bylo od eh, listopadu 2010, eh, eh, byla to tedy komise pro hospodářskou soutěž v USA v podstatě ve stejném období, hm, po, trochu později, než my tedy zahájili vyšetřování a vyšetřovali stejné problémy, a mm, Federal Trade Commission uzavřela své e, šetření před 15 měsíci, bylo to v prosinci 2012 a uzavřela ho e, v podstatě tím, že jak si jim dala za pravdu víceméně a zde mm, i zde tedy e, v podstatě došlo k takovým, oni do, v tom šetření dospěli k tomu, že došlo k takovým menším pochybením ze strany Google, ale samozřejmě Google má silnou pozici na trhu, asi silnější než zde v Evropě, severoamerický trh, tak tam Google tedy v podstatě má podíl 70%, 70 až 75% Eh, tam má na trhu a potom tam jsou dva další velcí konkurenti, kteří ale mají tedy samozřejmě ne menšinový podíl na trhu, ale zde eh, tedy mm, zde, když to v, eh, v Evropě jako vyhledávač tedy mm, tady má tedy obrovský podíl, až 90% a akorát e, v jednom státu tedy je to jinak, ale takže, e, takže v podstatě e, u nás je to téměř instinktivní, že když si nastavujeme nějaký vyhledávač, tak je to tedy Google, i když tam jsou jiné ještě, ale to už je takové automatické kliknutí. A samozřejmě existují jiné vyhledávače, ale většina Evropanů hned si zvolí Google intuitivně. A já Nechci tedy to kritizovat, eh, to, co, k čemu dospěla Federal Trade Commission, já to nechci kritizovat, ale tam ta situace je jiná, ale ne tak úplně zase jiná, aby to ospravedlnilo ten odlišný způsob zacházení s firmou Google. A my jsme tady tedy provedli vyšetřování, uzavřeli jsme ho, ale teď jsme v nové fázi. My připravujeme nyní i mm, ty podklady, eh, které rozešleme eh, těm eh, formálním žalobcům a vysvětlíme jim, proč si myslíme, že poslední verze návrhu Google, které jsme dostali na konci ledna, proč si myslíme, že ty návrhy Google případně vyřeší ty ospravedlněné eh, nároky nebo stížnosti eh, těchto dvou stran. Takže my eh, jsme zahájili dialog, zahájíme dialog s každým z těch žalobců a nevylučuji, že zde budou argumentovat nějak, že snad bychom pozměnili názor, ale nemyslím si to tak, protože my jsme provedli hloubkové šetření, diskutovali jsme všechno, ovšem nelze ale nic vyloušit, samozřejmě, protože vše pokračuje. Já chci anticipovat výsledek. Chci tím říci, že konečný výsledek našeho vyšetřování, určitě zde byly různé interpretace mm, i já nedávno jsem se, eh, vím, že eh, s vámi se, eh, sešel a řekl jsem, že to řízení skončí do funkční období, do konce funkční období naší komise do podzima. Nemáme žádný právně závazný termín, ale nepochybuji o tom, protože již to bylo dost dlouhé, celé to vyšetřování a teď jsme v konečné verzi, konečné fázi této kauzy. A samozřejmě asi ta diskuze kolem eh, možná je často špatně interpretována, protože často, jako i v jiných kauzách, zde se hodně eh, eh, eh, zneužívá ta politika boje proti dominantnímu postavení a máme zde článek 9 nařízení, který říká, že se máme snažit o kompromisy, o návrhy, které budou legálně závazné a to znamená, ty návrhy budou legálně závazné a tím se vlastně zruší překážky hospodářské soutěži které jsme identifikovali v tomto vyšetřování a v podstatě zde ale nedošlo k nějakému rozhodnutí o zákazu. Ne, to ne. Takže to vždycky se takto analyzuje v každém řízení. Samozřejmě potom e, to může změnit kurz, to je pravda, ale v tomto případě asi nevím, ne, nevidím důvod, proč bychom měli změnit e, kurz vyšetřování a mm, potom budeme mít tedy závazný výsledek toho vyšetřování a rozhodnutí a my v některých případech eh, jsme změnili kurz při průběhu vyšetřování, eh, protože my jsme třeba začali prostřednictvím článku 7, kdy jsme se snažili nejprve přijmout rozhodnutí o zákazu a potom jsme přešli k článku 9, to znamená eh, závazné návrhy E, třeba e, Apple, Samsung, to je, e, tam došlo k rozhodnutí před pár týdny, kdy došlo ke zneužívání patentů údajně a standardů. My jsme začali článkem 7 a potom to uzavřeme prostřednictvím článku 9 a v jiných případech začne vyšetření, šetření na základě článku 9 a potom řekneme, nejde to, nejsou zde dostatečně dobré návrhy, které by mohly být závazné a přejdeme potom k článku 7. A článek 7 to to je systém zákazu a potom máme ten druhý systém těch závazných návrhů. To je to, co používáme um, v rámci tohoto nařízení. Ale co je relevantní je meritum věci. Zdali vyřešíme problémy hospodářské soutěže nebo ne. A my se snažíme řešit maximálně prostřednictvím po, nástrojů politiky hospodářské soutěže, což jsou nástroje boje proti dominantnímu postavení, ale to je tedy e, činnost vlastně ex post, e, kdy ex post po přijetí určité legislativy my se snažíme e, vyřešit problém zneužívání pozit, dominantního postavení. Um, Děkuji mnohokrát, je to velmi rozsáhlé téma v této chvíli. Antonio Sanchez Prezedo za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde chci zdůraznit vynikající vztah mezi našimi institucemi, tedy mezi námi a komisí v oblasti eh, této eh, kompetence. My jsme vedli neustálý dialog v duchu transparentnosti a dobré institucionální spolupráce. Mm, to byl dialog, který jsme měli s eh, panem komisařem i s jeho spolupracovníky a eh, i já jsem byl v určité době předsedou pracovní skupiny, takže musím eh, velice pozitivně hodnotit tyto vztahy. Dále bych chtěl zdůraznit, že vlastně mm, poprvé v oblasti hospodářské soutěže zde parlament má možnost tedy vstupovat do legislativního procesu a i v podstatě se stal spolurozhodovacím orgánem, což je bezprecedentní krok. A i vlastně to byl příslip z prvního slyšení s panem komisařem, kdy již, a teď jsme měli možnost to jenom doplnit. Dovolte takovou úvahu o některých aspektech, které Eh, i eh, se dotýkají zkušenosti pana eh, komisaře, který za pět let, který po dobu pěti let pracoval na této oblasti, ale předtím byl odpovědný za hospodářskou, hospodářskou politiku. A takže vlastně teď základním motivem je transparentnost. Transparentnost, abychom věděli, jak se budou vyvíjet státní pomoci a e, je e, protože zde je nutné vědět předem, jak to bude s hospodářskou e, pomocí, se státní pomocí a zde komise by měla mít jasno, protože bychom měli mít jasno, takový, takový jasný e, e, obrázek o tom, jaký to mělo dopad na krizi, na veřejné finance a rozpočty, celý ten objem těch státních pomocí, které jsme poskytli v době krize. A teď kauza Google. Ano, zde samozřejmě vždycky je lepší eh, nalézt nějaké řešení, než eh, přímo zakazovat. A já se ptám, jak se eh, i vyřeší ta otázka škody, náhrady škody, mm, ke které došlo. To je důležité. Já asi to bude také ještě téma k uvaze mm, v rámci reformy nařízení 2003. Zde již máme 17 let Eh, zkušeností eh, a takže bychom měli i se zamyslet nad určitými aspekty a podívat se na vztah mezi soukromým veřejným sektorem a eh, jak je to tedy s tím veřejným pilířem a soukromým pilířem, ale potom je třeba zajistit, aby orgány hospodářské soutěže byly skutečně autenticky nezávislé abychom měli jasné normy, precizní normy, standardy, které to budou zajišťovat. A potom také je třeba, abychom byli náročnější, aby skutečně ta rozhodnutí, která přijímají ty úřady pro hospodářskou soutěž, aby měly ekvivalentní hodnotu. A aby v podstatě ty úřady, které vydávají svá rozhodnutí, tak aby jejich rozhodnutí měla stejný efekt, stejné účinky. Zde Mm, takže to jsou spíš takové úvahy, které jsem chtěl přednes a přednést a chtěl bych vám poděkovat za vynikající spolupráci. Yes. Děkuji, děkuji za spolupráci v průběhu všech let, eh, což byla léta intenzivní, pracovně intenzivní a nejenom eh, co se týče hospodářské soutěže, ale i vůbec eh, co se týče eh, ostatních oblastí, kde jsme měli vynikající, vynikající spolupráci se Sanchezem Presedem, nejenom proto, že jsme ze stejné země, ze stejné strany, ale skutečně my jsme pracovali intenzivně a rigorózně. A s tím, že vždycky jsme mysleli na budoucnost, ale to je jiná věc. A teď eh, transparentnost, hospodář, eh, transparentnost státní pomoci. Pokud jde o transparentnost státní pomoci, eh, která se poskytla bankovnímu sektoru, finančnímu sektoru. Jak víte, my jsme se snažili zvláště, abychom potom ty výsledky, které se prezentují v takzvané tabulce scoreboard, tak aby se to prezentovalo způsobem pochopitelným a užitečným. To je velice důležité aby to, eh, eh, to obrovské množství, obrovský objem prostředků ze státních rozpočtů, které se dostaly do bankovního systému, a nebo které případně se poskytnou na restrukturalizaci bankovnictví, tak aby skutečně aby to eh, bylo všechno transparentní, aby ty údaje byly k dispozici nejenom vám, ale všem občanům na naší webovské stránce. Další aspekt transparentnosti je, eh, my zde máme eh, nové hlavní směry, takzvané guidelines, balíčku modernizace státní pomoci a tam se hovoří o nárocích, eh, které tam eh, zakotvíme, tak aby eh, ta státní pomoc poskytovaná v členských státech, tak aby to byla věc známá pro všechny občany a další subjekty, aby to bylo tedy transparentní, když stát poskytne dotace, státní pomoc a rozhodne tedy o tom ten daný stát, tak aby to bylo transparentní a zveřejněné, eh, i když některé státy byly vůči tomu laxní, takže my to zakotvíme jako požadavek. Další v souvislosti s Google. To se netýká pouze Google, ale všech rozhodnutí ve smyslu článku 9, a těch je hodně. Jak tedy integrovat tu možnost kompenzací eh, z titulu škod, eh, které utrpěly osoby poškozené tímto porušením práva? Takže zde ve smyslu té článku 9 eh, je třeba se nad tím zamyslet ještě do budoucna. Ano, to je velice relevantní otázka, protože zde, ať je to rozhodnutí ve smyslu článku 7 či 9, eh, takže v podstatě, eh, když se rozhodne, že ano, došlo ke zneužití dominantního postavení, tak je třeba to korigovat samozřejmě tím, že se bude aplikovat dané rozhodnutí a napraví se ta hospodářská soutěž, ale samozřejmě má to i další důsledky ve smyslu náhrad škod. A poslední bod, který jste zmínil, zde zcela souhlasím. E, ano, do budoucna. E, v příštím funkčním období nová komise i nový parlament se budou muset tomuto věnovat i rada, poněvadž je pravda, že že úřady pro hospodářskou soutěž, které vytvoří, které tvoří tu evropskou síť těchto úřadů od roku 2004, to je ano velký úspěch zde my aplikujeme eh, pravidla eh, smlouvy, která platí pro všechny, musí aplikovat eh, ta pravidla stejně rigorózně, všechny tyto úřady s tím, že musí koherentně, systematicky aplikovat pravidla i mm, ve svých rozhodnutích, ať jsou to tedy rozhodnutí komise, ať jsou to rozhodnutí těch vnitrostátních úřadů, tak se musí aplikovat ta pravidla stejně a ne vždy, ale ty národní úřady pro hospodářskou soutěž jsou dostatečně nezávislé, nezávislé tedy eh, eh, na to, aby mohli efektivně plnit své úkoly. Takže to je to, co nás zneklidňuje především v jedné členské zemi například nyní. Tam ta situace je skutečně zapeklitá a my teď se snažíme jim pomoci to vyřešit, ale zde na to nejsou právní nástroje. Stejně jako u regulačních orgánů v různých odvětvích, tak třeba v telekomunikacích, v energetice, tak tam jsou eh, evropské, tam jsou minimální evropská pravidla, která se musí respektovat, kdežto pokud jde o úřady pro hospodářské soutěž, tak tady nemáme žádné evropské minimální požadavky, které je třeba respektovat v členských státech a to je třeba vzít do úvahy v příštích letech a přehodnotit. Děkuji. No, Děkuji mnohokrát a e, e, nyní Alde Ramon Tramosa, bude to vlastně španělská akce. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Děkuji, že jste opět navštívil náš parlament a chci eh, vám osobně poděkovat za velmi dobrou spolupráci eh, v posledních letech. Eh, pokud je o otázky týkající se Google a protimonopolního postihu, první se týká Eh, toho, zda třetí země, stejně tak jako organizace na ochranu spotřebitelů, budou mít možná, možnost podat zpětnou vazbu orgánu eh, kontroly nebo monitoringu. Eh, dále, pokud jde o aukční mechanismus, bude tady, budou tady vyhledány podniky, eh, které eh, budou uvedeny na prvních místech a to podle rešerší a podle eh, počtu klikání a vítězové aukcí budou těmi, kteří budou nikoli ty nejinovativnější malé a středně velké podniky, ale spíše ty, které budou um, pro Google nejvýnosnější. A dále ceny se mohou uh, zvyšovat na základě servisu Google. To znamená, že se stanou ještě dominantnějšími a příští komisař bude mít ještě více práce v této oblasti. Mm, Yo aquí no, no puedo discutir aspectos concretos de una investigación. Nemůžeme diskutovat o konkrétních aspektech eh, probíhajících eh, řízení, které se věnují vyšetřování těch kaus. To není něco, co je možné prodiskutovat v rámci této schůze. Nedávno jsme ve velice úzkém kruhu hovořili s některými členy výboru, tohoto a dalších výborů a Poskytli jsme jim důvěrné informace, ale v takto širokém všeobecném rámci já mám k tomu bohužel skutečně nic konkrétního říci nemohu, mohu se, mohu se věnovat eh, všeobecným aspektům, které souvisí s otázkami, které jste právě položil. Co se týče toho rozhodčího soudce, svěřeneckého správce, který se věnuje tomu eh, dohledu eh, toho správného uplatňování. To prostě musí být to by tedy rozhod eh, či soudce, který tedy musí být samozřejmě hm, tedy hm, regulérně jmenován, hm, asi no, podle čtvrtletí a eh, samozřejmě budeme i vyhodnocovat, jak tedy plní své úkoly a samozřejmě bude řešit stížnosti E, tedy od různých subjektů z různých sektorů, od e, asociací evropských e, spotřebitelů a tak dále, takže to bude takový přirozený partner pro tato jednání. A pokud jde o článek 9 o mm, právně závazné návrhy, tak i tady samozřejmě bude mm, arbitr rozhodce podobného charakteru. A toto to znamená, taková jsou pravidla, jakákoliv instituce, jakákoliv eh, asociace, združení, která bude mít nějakou připomínku ohledně toho, že zde je riziko, že se plní, respektive neplní rozhodnutí přijatá eh, podle článku 9, takže takže samozřejmě tady hm, zde je třeba, abychom i e, věděli, jaká jsou rizika. A potom zde samozřejmě zde máme jasná pravidla, pokud jde o aplikaci rozhodnutí. Máme zde jeden případ z minulého roku, kdy zde nebyla splněna, e, nebyly splněny požadavky rozhodnutí podle článku 9 a my tedy velice rychle potom jsme přijali k tomu rozhodnutí, negativní rozhodnutí a Okamžitě, jak jsme dostali informaci o tom, že se neplní podmínky rozhodnutí a ty důsledky byly nejenom, že jsme okamžitě e, e, zastavili tedy e, ten stav neplnění povinností, ale i jsme uložili finanční sankci, takže to je úkol i toho trustí, toho rozhodce, který bude dbát nad plněním rozhodnutí ve smyslu článku 9. A pokud jde o otázku příjmu prostřednictvím výběrových řízení, aukcí když, eh, eh, kdy se hledají eh, specializované služby, specializované služby, které tedy zde ta platba to není ta částka, která se nabídne v té aukci, ale ta platba to je platba, která je prostřednictvím kliku a takže proto i to mělo takový úspěch u těch uživatelů, protože zde tady eh, to bylo jasně viditelné, kolik mají zaplatit tedy eh, v té aukci, ale nikdo, když neklikne, no tak eh, nebude platit nikdo nic, ani centim. V každém případě tato mm, je zde argument, že se stávajícím návrhem zde došlo k nárůstu příjmu Google, já nevím, já eh, s tím nesouhlasím, protože eh, zde, eh, zde v podstatě mm, zde, zde tedy ten ty příjmy tedy mm, Google v podstatě se nemění, ty se jenom rozdělí potom na ty služby, které přímo platí patří Google a těm eh, tedy ostatním eh, za ty služby, které, eh, těm ostatním, kteří nepatří Google, kteří jsou v podstatě rivalové Google. Takže se s nimi rozdělí. A nyní za zelené kolega Děkuji Sharon a děkuji pane komisaři za návštěvu. Mám e, dvě věci, které bych chtěl s vámi projednat. Za prvé státní pomoc e, pro energetiku a druhá věc je konkrétní. Tady se jedná o státní pomoc e, pro letiště v Nizozemsku. Pokud je o státní pomoc pro energetiku, ve vašich loňských návrzích jste jasně konstatoval, že ne, technologická neutralita je eh, stěžejní a bylo to velmi kritizováno. Jediné, co já mohu říct, je, že technologická neutralita ve vztahu k obnovitelným eh, zdrojům byla odzkoušena eh, v Nizozemsku a od roku 2009 byl nárůst obnovitelných od 9 k zničujícím 4%, což jasně ukazuje, že tato politika s technologickou neutralitou vůbec nefunguje. A Eh, to znamená, eh, že chceme-li touto cestou dosáhnout evropských cílů, tak eh, by mě skutečně zajímalo, jakým směrem půjdete. Když se podívám na nové návrhy, které jsou nyní v připomínkovém, připomínkovém řízení útvaru komise a nikdo ještě neviděl, tak kromě nás, tak je zde větší prostor pro dlouhodobý potenciál technologií. Je tam trochu víc času. Ale chtěl bych slyšet od vás, co přesně to znamená, když například máme dlouhodobou technologii, která se ale lety stává dražší. To je například jaderná technologie. V tomto ohledu eh, by mě zajímalo, co řeknete například o Hinkleyho podpůrném mechanismu ve Velké Británii. A dále státní pomoc pro energetiku kdy ji hodláte navrhnout. Slyšel jsem eh, termín 9. dubna, ale vzhledem k eh, zpětné vazbě z připomenkového řízení, tak myslím, že eh, více času a intenzivní přemýšlení o této věci by bylo mnohem důležitější, než se ukvapovat. Druhá věc. Jedno letiště v Nizozemsku poblíž německé hranice, je to také blízko města Münster. Osnabrück, kde je rovněž letiště a to bě, e, e, ve vzdálenosti 100, 100 e, kilometrů. Nizozemská vláda věnuje množství peněz již 20 milionů eur k dostavbě tohoto letiště, přičemž ale 100 kilometrů odtud je letiště, které trpí ztrátami a my dobře víme, že když eh, v rámci rozsahu 100 kilometrů eh, se nacházejí dvě letiště, jedno z nich eh, trpí ztrátami, tak by toto letiště, pak to druhé letiště nemělo vzniknout. Jak se tedy stavíte k této věci v Nizozemsku? Děkuji. Takže první věc je energetika a ona ekologická vodítka. Teo, technologická neutralita jako taková, eh, jako zásada je to dobré, ale v praxi se to stěží implementuje. Nemám zde k dispozici poslední text návrhu, ale vy říkáte, že je to nyní předmětem připomínkového řízení a po velmi rozsáhlém připomínkovém řízení určitě um, můžete vycházet z toho, že všechny odpovědi, všechny příspěvky příspěvky, které obdržíme i z veřejného připomínkového řízení e, e, budou a také částečně již byly analyzovány útvary DG.com. Samozřejmě nemáme neomezené zdroje, ale i s těmi e, málo zdrojí fungují útvary v tomto ohledu velmi dobře a já jsem velmi spokojen s tím, jak útvary DG.com konkrétně i obecně pracují v případě Eh, těchto energetických a technologických vodítek. Věnovala se jim velká pozornost, věnuje se jim velká pozornost do posledního dne a myslím, že zachováme to datum 9. dubna pro schválení těchto eh, vodítek musí vstoupit v platnost k 1. červenci letošního roku a před vstupem v platnost by měla tato vodítka být přijata všemi těmi, kteří je pak budou eh, provádět. Pokud jde o technologickou neutralitu, toto je také dob, dobrý princip, byť se složitě implementuje. Já jsem se snažil prosadit do textu, aby se jim dostala přiměřená míra flexibility, tak aby jednotlivé zkušenosti technologicky neutrálních aukcí eh, eh, mohly být testovány na základě pilotních projektů, provozních projektů, a aby bylo dosaženo maximální možné míry technologické neutrality. Nevždy je to možné. Vy jste zmínil ten nizozemský případ a nizozemsko není jediným případem tohoto typu v Evropě. Existují i jiné zkušenosti, jiné názory, které mm, napovídají, že můžeme postupně a pragmaticky pokračovat dále. Ale ten princip jako takový je dobrý. Dále ta Hinckleyho eh, zásada. Ano, v Británii probíhá šetření. Britské orgány oznámili tento projekt ehm, jaderných elektráren. My jsme zahájili pak v prosinci eh, vyšetřování, pracovali jsme na tom případu intenzivně. Britské orgány mají zájem o ehm, co nejrychlejší eh, přijetí rozhodnutí, ale to rozhodnutí a ten celý případ je velmi složitý a v tomto případě nad rámec nebo kromě té složitosti jako takové musíme také vycházet přímo z ustanovení smlouvy, při rozhodování o tom, eh, na základě jakých kritérií rozhodneme o kompatibilitě či nekompatibilitě toho projektu nebo o tom, jakou korekci si tento projekt vyžaduje, aby se stal kompatibilním, protože ani v předchozích eh, eh, vodítkách, ani eh, v stávajících není jaderná energetika obsažena. A to samozřejmě ještě znesnadňuje naši práci. To znamená nejenom ta komplexnost a všechny ty prvky týkající se jaderné energetiky, ale i to, že vycházíme ze smlouvy. Budeme-li moci přijmout konečné rozhodnutí v této věci ještě během stávajícího mandátu komise, tak bych byl rád, upřednostnil by to. Nerad bych to přenechal mému následovníku, ale nebude-li to možné, tak budeme muset pokračovat ve vyšetřování i během mandátu příští komise případ onoho letiště. Neznám tento konkrétní případ, ale jak známo, nedávno jsme schválili eh, nové pokyny pro letiště a letecké společnosti, kde jsou stanoveny, stanovena jasná kritéria ohledně posuzování kompatibility investic do letištní infrastruktury a o možnosti prohlásit to úplnou anebo dílčí kompatibilitu, pokud jde o státní pomoc. Jeden z aspektů, který je nutno zvážit na příště i u stávajících případů, je nahraditelnost konkrétního letiště jinými letišti na daném území v rámci eh, rozumné vzdálenosti od eh, tohoto eh, uvažovaného letiště. A nejenom nahraditelnost jinými letišti, ale také jinými druhy dopravy, tak aby byla zaručena dopravní obslužnost cestujících, takzvaná konektivita a také problematika prostředí. Vy jste zmínil případ, kdy jsou dvě letiště příliš blízko sebe a to první starší letiště, které je již v provozu, je letiště, které si vyžaduje státní pomoc nejenom z národních rozpočtů, ale i evropských. Je to tedy letiště s nedostatečnou kapacitou. To znamená, že nové letiště nemá žádné odůvodnění. myslím, že ta vzdálenost je méně než 100 kilometrů. Vy jste zmiňoval víc než 100 kilometrů. Já myslím, že to je eh, kratší vzdálenost než 100 kilometrů, 25 snad, ale já se na to ještě podívám. Nevím, jestli je to mezi případy, které čekají na rozhodnutí, anebo už byly nějak vyřešeny. Já se podívám do materiálu a odpovím vám písemně. Děkuji. Budeme muset být um, poněkud více ukáznění, jinak se nedojde na, ne, nedostane uh, ke slovu každý. EPP, pan Langen. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Nyní jsem tady již ve čtvrtém funkční období ve výboru Ekon a musím vám skutečně udělat kompliment. Vy jste první od roku 94, který bere vyjednávání vážně a který nerozhoduje na základě stranicko-politické příslušnosti, takže skutečně kompliment. Kani von Miet byl socialistický pragmatik Mario Monti, byl profesor, který chránil Itálii, Nelly Croes, Eh, pouze sdělala rozhodnutí svých úředníků, vůbec nic sama vážně nevyjednávala. Vy jste tedy první. Proto tedy tento kompliment, který jsem vám chtěla vyslovit, že vy skutečně berete vážně dialog s parlamentem, že ho ne pouze plníte. Mám několik otázek. Ta první se týká eh, toho, o čem jste hovořili, je to ta směrnice pro obnovitelné zdroje. Eh, tam šlo o ten příklad subvence do ekologie, v rámci německého zákona o obnovitelných energiích. Vy jste vedli vyjednávání, a to vím i od vás. Dnes bylo ve německém tisku zveřejněno, že jste přišel s novým návrhem, který se týká této branže, hodnocení ohledem na evropský jednotný trh, tedy nejenom pouze hospodářská soutěž mimo EU, ale i uvnitř EU, že je to třeba zohlednit a že tam eh, budete požadovat 20% vlastní podíl, respektive to, že tedy výroba vlastního proudu eh, nesmí být eh, zcela tedy bez, bez regulací. Já bych byl rád, kdybyste k tomu něco mohl říci. A to druhé, na co by se chtěla zeptat rovněž, to zde již padlo, týká se to o e, těch pokynech pro e, leteckou dopravu a letiště. E, máte pocit, že to dokážete uzavřít do října na základě těch nových vodítek, těch pokynů hlavních směrů? A třetí věc, to je regionální problém. Na veřejnosti nemáme příliš velké pochopení pro politiku hospodářské soutěže, i když je to vlastně jedna ze základních zakládajících politik Evropského hospodářského společenství. E, v případě Norimberský okruh, to znáte, řekl zprávce konkurzní podstaty, že byli donuceni panem Almunium to prodat že by jinak museli ukončit činnost Norimberského okruhu ke konci roku. To je citát tedy přímo. Jakým způsobem myslíte, že můžete vysvětlit důležitost politiku hospodářské soutěže pro uh, Evropskou unii? Jakým způsobem můžete povědomí o ní lépe zakotvit v členských zemích? Co proto může udělat komise? Děkuji, pane Langene, za eh, laskavá slova. Jak víte, již eh, od roku 2004 byla naše bilaterální spolupráce vždy dobrá, byť s některými byť vás nebudu podporovat ve volbách, ale budeme nadále přátelé. jak vy říkáte, politika uh, hospodářské soutěže není velmi populární a kdybych vás podpořil, tak bych tím pádem nahrál hlasy těm druhým. Ale dobře. Ať je to jakkoliv, odeberme se k energetickým a ekologickým eh, pokynům. V těch pokynech je pět hlavních bodů. Za prvé jak poskytovat eh, veřejnou pomoc eh, kompatibilním způsobem obnovitelným zdrojům, eh, dále energetické infrastruktuře, jak poskytovat kompatibilní veřejnou pomoc opatřením účinnosti, jak poskytovat tuto pomoc kapacitním mechanismům a pátý bod, jak mm, nakládat což platí o některých zemích, například v Německu, jak nakládat eh, s energeticky náročnými uživateli, kteří si nemohou dovolit uhradit eh, plnou částku, která je požadována od ostatních uživatelů elektřiny z důvodu právě přílišné energetické náročnosti těchto subjektů. My jsme o tom diskutovali s jednotlivými odvětvími. I dnes po tomto slyšení mám ještě další dvě setkání s eh, přímo postiženými odvětvími postiženými právě e, e, tímto ustanovením směrnic a e, vyjednáváme také s členskými státy. Německo je jedním z nich a byť nerozumím německému tisku, každé ráno potřebuji překlad, vím, že moje jméno nelze přeložit do Němčiny, takže vždy tam vidím v těch německých článcích své jméno, G. Almonia. Mluvějí o mně. My jsme se snažili vypracovat seznam odvětví, eh, které mohou získat dílčí eh, osvobození z poplatků, například daní. Tato odvětví by měla být vybírána na základě elektrické náročnosti, tedy náročnosti Eh, nákladu na elektřinu a eh, obchodní náročnosti nebo obchodní intenzity, protože my nemůžeme posuzovat dopady eh, uvnitř vnitřního trhu, ale my můžeme posuzovat externí expozici těchto odvětví a také únik uhlíku Eh, těmito odvětvími způsobené, způsobený. Takže obchodní intenzita a energetická náročnost. Eh, to je eh, hlavní kritérium. Na základě toho sestavujeme seznam odvětví. A druhá otázka je, jak velké může být to osvobození nebo ta výjimka, kterou udělíme. Má být, má přesahovat určité procento eh, přidané, přidané hodnoty. Ale jsou zde odvětví, která vyžadují zvláštní nakládání a nyní se snažíme stanovit, do jaké míry jim máme udělit eh, tu možnost zvláštního nakládání a eh, kdy tedy poskytnout to příznivější nakládání u těch eh, velmi energeticky náročných sektorů nebo eh, obchodně velmi exponovaných odvětví. Rozhodnutí asi přijmeme 9. dubna. Budeme to kalibrovat eh, v uvozovkách do posledního dne, abychom uměli stanovit tu přiměřenou míru výjimek Nemluvím o jediném odvětví, nemluvím ani o eh, jediném členském státu, ale o mluvím o všech odvětvích eh, průmyslových a um, přemýšlím samozřejmě v intencích celé Evropské unie, nikoli jediného členského státu. Ale jsem si jist, že dospějeme k dobrému kompromisu. Jak říkáte, já rád vyjednávám a rád vyjednávám o tom, co se vyjednávat eh, dá, nebo o čem se vyjednávat dá. Takže doufám eh, v dobrý výsledek. Dále, letecké společnosti. My jsme již na základě nových vodítek přijali určitá rozhodnutí a v příštích dnech eh, schválíme druhý, druhý soubor, nebo učiníme druhý soubor rozhodnutí a já se pokusím to urychlit, ale nemohu předjímat, kolik případů e, se ještě nahromadí. Nürburský e, okruh budu neznám samozřejmě zákony o platební neschopnosti e, v Německu, ale mm, vy víte, jaká jsou naše kritéria. A tady probíhá také státní vyšetřování. Nedávno nebo posledně jsme se sešli k tomuto tématu ve Štrasburku. Nebudu diskutovat o tom, jak by mělo být implementováno eh, německé ustanovení o platební neschopnosti, ale ten, kdo eh, to provozuje, eh, musí znát evropská pravidla, takže oni musí uplatňovat náš, pardon, jejich právní rámec, který musí vycházet z evropského právního rámce, takže nemohou vyjednávat o otázkách, které jsou v, ve výlučné příslušnosti eh, německých orgánů. Aplikovat německé právo je jejich věc, ale to právo musí vycházet z evropského práva. Máme pět eh, řečníků a 20 minut, tak musíme to urychlit. Navrhuji tedy, abychom eh, měli rychle otázky, rychle odpovědi, abychom respektovali časy, nebychom museli potom sloučit poslední tři řečníky, abychom skončili včas. Nyní Elisa. Děkuji. Anglicky. Abych hovořila rychleji. Moje otázka se týká pravidel hospodářské soutěže a státní pomoci. Když si porovnáte Eh, ten systém eh, řešení eh, krizí, bankovních krizí v rámci eurozóny a mimo. Já jsem tedy zpravodajkou k tomu jednotnému systému řešení bankovních krizí, takže mám dvě otázky. První se týká mm, v tomto systému budeme mít nástroje, stabilizační nástroje, mm, vlastně tak, abychom mohli tedy uvalit zvláštní podmínky a e, v té bance a abychom mohli zavést určitý mechanismus té krach, e, dohledu nad tou krachující bankou. Ale e, tento mechanismus není v návrhu rady ani potom i budou různé tedy podmínky pro různé fondy. V, takže pokud jde o třeba různé Eh, tedy eh, budou stanoveny různé podmínky pro to, aby mohl ten fond, z toho fondu, aby se mohlo intervenovat. E, e, v tom e, SRM tam budou jiné podmínky, 80% celkových pasiv například pouze. A, takže tam ten v rámci bankovní unie bude rigidnější systém a mimo bankovní unii ten systém nebude tak rigidní. Jak to bude fungovat, když přece má, máme zde ten celkový rámec jednotného trhu a ne, nevyz, zde riziko, že zde nebude v souladu ten mechanismus uvnitř a mimo bankovní unii. Potom, eh, pokud jde o mm, tedy eh, pokud jde o eh, tedy návrhy na Eh, řešení bankovních krizí. Takže zde bude mít komise eh, určité kontrolní možnosti, jak tedy kontrolovat využití toho čerpání z toho fondu, abychom skutečně zde měli jistotu, že komise bude eh, participovat na těch na tom mechanismu čerpání peněz z fondu na řešení bankovních krizí. Děkuji velice rychle. Některé aspekty jsou příliš technické tady na tuto diskuzi, ale jak víte, tak neustále jsme v kontaktu eh, se spolupracovníky. Eh, princip je, že zde máme pravidla státní pomoci i pro bankovní systém, eh, pro restrukturalizaci bank, restrukturalizační plány pro veřejnou podporu či pro plány tedy pro bankrotující banky a samozřejmě musíme používat na stejné úrovni. Eh, zde eh, nemůžeme používat různé úrovně implementace jenom z toho titulu, že jedna banka patří do bankovní unie a jiná je mimo bankovní unii. Ne musíme samozřejmě zachovat stejné podmínky pro implementaci státní pomoci e, stejné, i když ten právní rámec pro záchranu krachující banky nebude stejný, protože se to bude lišit, zda ta banka je v bankovní unii nebo ne. Od, uvidíme, jak to technicky bude možné. Teoreticky ano, je to možné. Možná tam budou určité problémy, které budeme muset ještě doladit detailnějším způsobem. A další věc. Jak víte, já jsem bojoval, když jsme připravovali návrh SRM na úrovni komise a již během hm, diskuzí s radou a s parlamentem, já jsem bojoval za to, abychom ochránili výlučnou kompetenci komise eh, pro účely implementace pravidel hospodářské soutěže a pokud se nemýlím, tak naše kompetence v tomto je ochráněna a eh, rada SRM, tedy jak výkonná rada, tak i ta plenární, nebude mm, schopna přijmout rozhodnutí do té doby, než komise eh, vydá stanovisko k dané státní pomoci. Tak jak je to teď. Teď, ale do budoucna to bude stejně i s tím mechanismem eh, pro řešení bankovních krizí. Mhm. Takže tak to bude existovat. Otázka rozhodnutí o tom eh, plánu pro záchranu bankrotující banky. Takže já, můj osobní názor, je to poslední den už, tak je velice jasně můžu hovořit upřímně. Já zcela podporuji Michela Barniera, který říká, že nebude akceptovat, aby komise měla tři hodiny na své rozhodnutí. To je nemožné. Přece komise musí intervenovat, ano, ale eh, aby mohla intervenovat, tak na to potřebuje přiměřenou lhůtu, aby mohla eh, to řešit řádnou cestou. Pokud zákonodárce má za to, že jediný slot pro možnou intervenci komise jsou tři hodiny, tak to bych radši, aby komise se do toho nepouštěla a řekla by, to je na vás. My máme, my máme exkluzivní výlučnou kompetenci pro pravidla státních pomocí, to ano, ale netlačte komisi do rohu, do roha, protože komise nemůže rozhodovat pod nátlakem. Děkuji, pane komisaři, paní Maletik. Thank you very much. Děkuji vám. V zájmu rychlosti položím také svou otázku v angličtině. Význam volné soutěže z hlediska konkurenceschopnosti a růstu, to je nesporné a určitě bychom měli zajistit řádnou implementaci politiky hospodářské soutěže ve všech členských zemích. Jedním z doporučení pro členské státy ze strany komise je, aby podporovali ekonomický eh, růst eh, s eh, takzvaným urovnáváním řešením eh, problémů eh, bank před eh, bankrotem. A to se vztahuje na Řecko, ale i na jiné země v potíží, potížích. Jaký je váš postoj k této věci? Jak to vnímáte z hlediska politiky hospodářské soutěži? soutěži v čem spatřujete hlavní potíže? O co jde, prosím, jde o urovnávání e, sporů a sanaci bank před bankrotem. Toto není e, otázka politiky, spíše, e, spíše ekonomická věc, ale komise nemůže uplatňovat nástroje hospodářské politiky, aby sepisovala eh, legislativu o zabraňování bankrotu na národní úrovni, ale národní legislativa zase nemůže eh, měnit pravidla fungování eh, státní pomoci. Nemůžeme tedy zabraňovat ehm, příslušnosti evropské politiky. V mnoha zemích eh, vlastně existuje soulad mezi těmito, nebo ve většině zemí soulad mezi těmito právními rámci. Děkuji, pane komisaři, má slovo paní McCarthy. Já chci poděkovat panu komisaři a jeho eh, personálu za velmi dobrou práci, kterou jste odvedli při vytváření rovných eh, podmínek a vždy s dobrou náladou, tak vás známe, jste vždy otevřen vůči vám, samozřejmě, nám samozřejmě v souladu s pravidly dodržování nebo zachovávání mlčenlivosti a máte u nás velmi dobrou pověst, i pokud jde o ochranu spotřebitelů. Věnoval jste se této věci velmi intenzivně. Vy jste se zmiňoval o takzvaném benchmarkingu a to je pro nás velmi obtížná věc. Odvedl jste eh, výbornou práci v oblasti případu eh, Libor, eh, také protitrastové protitrastová pravidla jsou nyní kompatibilní, ale my tady musíme eh, měnit eh, postoj, měnit chování, tak aby nedošlo k vyhýbání se pravidlům, ale vy jste skutečně dokázal eh, změnit i postoje nebo chování finančních subjektů a etiku a to se vám podařilo vy jste také prováděl vyšetřování v oblasti Forexu, um, ropy a plynu a celá tato oblast um, těchto, tohoto benchmarkingu je pro fungování hospodářství velmi důležitá a vyžaduje ještě další kontrolu. Domníváme, domníváte se, že i agentury podporující ceny by měly být součástí tohoto vyšetřování my se tady eh, nemůžeme domluvit na eh, rozsahu, v jakém mají být tyto agentury eh, zařazeny do legislativy. A co si myslíte, ještě je nutno udělat v rámci svého mandátu? Máte velmi rozsáhlé portfolio, ale jaké jsou vaše priority um, do konce uh, vašeho mandátu, tak abyste jej dotáhl dokonce úspěšně? A dále, pokud je o příští parlament, jaké budoucí sektory, myslíte si, budou horkými tématy, které budeme eh, muset řešit z hlediska eh, kartelového chování nebo eh, chování porušujícího hospodářskou soutěž? Děkuji vám, paní McCarthy, děkuji Elin za laskavá slova. Politika hospodářské soutěže je velmi mocný nástroj, důsledky této politiky jsou přímé a mohou být rozsáhlé, ale je to nástroj ex post. To znamená, není to velmi dobrý instrument na předvídání budoucnosti. My eh, musíme ale řešit stávající případy, stávající porušování a musíme se snažit urychlovat vyšetřování, abychom dospěli k rozhodnutí ale předvídat budoucnost není snadné. Pokusím se o odpověď. Pokud jde o benchmarks, eh, my jsme začali eh, s benchmarkingem u úrokových sazeb, budeme na to pokračovat. Máme tři banky a jednoho makléře, který, který je, kteří jsou předmětem vyšetřování v případu Libor. Připravujeme naše námitky, bude mm, pak další krok. Předběžně pracujeme i na Forexu Dále probíhá vyšetřování v případu ropných derivátů, ropných produktů a sazeb nebo benchmarků a nevím, možná, že budou ještě další případy, ale nevím přesně, které. Musím říct si, že pokud naše lidské zdroje by byly rozsáhlejší, Možná bychom si mohli do budoucna dovolit zahájit ex ante, pardon, ex officio vyšetřování. Nyní ale máme před sebou mnoho práce s případy, které se vyskytly dosud a tato práce bude pokračovat i v příštích letech. I budoucí komisař pro hospodářskou soutěž se bude muset alespoň částečně věnovat těmto otevřeným případům, ale nevylučují, že i další eh, standardy nebo benchmarky budou spochybněny do budoucna a mm, budou tady pochybnosti týkající se dodržování pravidel z důvodu porušování těchto eh, stanovených eh, norem priority samozřejmě nedobré nebo nezákonné chování ve finančním sektoru je velmi složité téma a eh, orgán pro hospodářskou soutěž může toho učinit eh, pouze minimum. Já jsem měl jednání před eh, časem s orgány dozoru a ti eh, byli eh, zneklidněni nedůvěrou občanů i firem do finančního eh, odvětví nebo ve finanční odvětví v důsledku krize. Tady nejde pouze o prosazování a vynucování politiky hospodářské soutěže, na které pracujeme nejenom my, ale i jiné orgány a instituce. Tady jde o chování eh, finančního sektoru jako takového. Před krizí nás eh, velmi intenzivně přesvědčovali o nutnosti seberegulace. Chtěli sami regulovat své etické normy. Je to na nich, my jim to nemůžeme vnucovat, ale je to velmi závažné téma, protože pokud budeme dále odhalovat takováto porušení a nezákonná jednání, kdo pak bude důvěřovat ještě finančnímu odvětví, které v podstatě je na důvěře založeno z povahy věci. Další priority energetika, Neumím to vysvětlit nyní během několika málo minut proč, ale je zjevné, že energetika je klíčovým odvětvím, kde musíme eh, pracovat na úrovni EU, ale také na úrovni národní dále. Telekomunikace, digitální technologie a eh, eh, nejrůznější aktivity související se světem internetu. To ještě není zatím regulováno možná, dříve nebo později regulace začne na různých úrovních a v různých oblastech, ale v mezidobí je k dispozici jen velmi málo nástrojů pokud eh, eh, jde o řešení problémů, například problematiky patentů a tak dále. A to je velmi důležité pro přežití tohoto odvětví. Děkuji, pane komisaři. Eh, už čas kvapí a proto máme už jenom velmi málo možností na pokladání otázek. Pan Skinner. Děkuji, děkuji, pane komisaři, že jste se s námi tuhle sešel já myslím, že zasedání za zavřenými dveřmi bylo velice užitečné, podle mě aspoň. A samozřejmě eh, Eh, zde eh, škoda, eh, tedy to, co bylo potom zveřejněno v médiích. A kauza Google je významná kauza. Já nevím, zda s vámi zcela mohu souhlasit. A ani řada lidí, kteří mm, se tam zúčastnili, myslím si, třeba nesouhlasili se vším, ale nicméně, nicméně bylo velice užitečné se zúčastnit například FTC zde tedy, tedy ta americká komise eh, k tomu přistupovala velice odlehčeně, ale oni eh, zahájili tedy šetření a vy hovoříte o tom pětiletém nárazníku. No já myslím, že možná by to mohlo být kratší přece. Eh, a vy mi řeknete, mm, samozřejmě vždycky můžeme změnit rozhodnutí. Dobře. Potom Liverpool a peníze, které byly dány k dispozici eh, ze strukturálních eh, fondů, které se týkaly toho ferry eh, a zde, ale zde byly určité strukturální peníze, které v Liverpoolu se použily proti pravidlům hospodářské soutěže a britská vláda mm, rozhodla, požádala o vrácení peněz a komise rozhodla jinak a nepožádala o vrácení peněz. No tak tady takový rozpor. Můžete to vysvětlit? No, jak je to s tímto převozem. Děkuji. Pan Klint odešel. Dobře, tak pane komisaři. No, děkuji. Pane Skinnere. Ano, ještě další otázky? Možná ještě jedna? Já odpovím panu Skinnerovi, to bude v minutce hotové. Pokud jde o Google, kauza Google, tak zde také samozřejmě Eh, to se mi také nelíbí, že když se koná něco in kamera, tak potom se o tom nemůžeme hned dočíst druhý den v médiích. A mm, pět let, jako to pětileté období, pokud ty závazky jsou porušeny, tak ty důsledky jsou okamžité a tvrdé. A za druhé, Eh, těch pět let, eh, ty závazky na pět let, eh, tak zde samozřejmě nám šlo o čtyři konkrétní věci. Tam nejde o firmu, která byla u původu všech těch našich obav, ne. A zde to není ta firma, která navrhla ty závazky na pět let. Tady nejde o restrikci, že bychom si omezovali naši akceschopnost, abychom akceptovali tedy nějakou takovou kauzu podle článku 9 a tam uvalili pět let. To je normální, pětileté období je normální období, po které eh, se monitoruje, zda nedochází k porušení těch závazků. Pokud ano, tak komise reaguje okamžitě a Ehm, samozřejmě potom zde jako i jindy, samozřejmě v jiných případech zde nejsme vázáni eh, těmi pěti lety, pokud jde o Liverpool, zde nemám konkrétní odpověď, protože o tom jsem plně informován, ale prosím pošlete mi ne, eh, pošlete mi detaily této kauzy a já odpovím. Děkuji a v neposlední řadě pan Klint. Děkuji, pane komisaři. Vzhledem k času, který máme, tak velice stručně zde my v podstatě eh, máme víceméně tvrdé předpisy hospodářské soutěže v Evropě i v Americe, tedy na celém světě. Jak byste kvalifikoval ale tyto zákony v těch nově rostoucích ekonomikách, třeba v Brazílii, v těch rychle rostoucích ekonomikách? Děkuji, pane Klince, děkuji za vaši spolupráci v posledních letech. Máme velice dobré vztahy s úřady hospodářské soutěže eh, se zbytkem průmyslových zemích. Již léta a léta. Ano, a tyto vztahy se budovaly eh, bilaterálními kontakty, prostřednictvím MOU, eh, kdy jsme se snažili sformalizovat tyto bilaterální kontakty a v řadě případů jsme vedli dialogy, eh, eh, týkalo se to třeba kaos, které zahrnovaly 4-5 úřadů hospodářské soutěže z těchto zemí a eh, samozřejmě zde i za posledních 5-6 let, tedy dramaticky toto spolupráce v těchto kauzách Eh, se eh, rozrostla. A pokud jde o ty rychle rostoucí velké ekonomiky, jsme také formalizovali eh, vztahy. Třeba my jsme podepsali MOU se dvou, ze tří čínských orgánů, protože MOVCOM, ten první, ten, tam jsme již měli kontakty dříve a teď ještě další dva úřady v Číně, se kterými jsme navázali regulérní dialog, potom indické orgány v, v Dili, před měsícem jsme podepsali dohodu s nimi, potom s Brazílií, s Ruskem a navrhuji nyní a i úřadu z Jižní Afriky, abychom také i s nimi eh, navázali eh, pravidelné vztahy a kromě toho zde máme dvě platformy pro vedení dialogu. Za prvé OECD, i, i když nejsou některé z nich členy OECD, tak již se zúčastňují diskuzí tam a potom všichni, kromě Číňanů, se zúčastňují té mezinárodní sítě hospodářské soutěže, která byla vytvořena před 10-11 lety. A to je vynikající neformální platforma, užitečná platforma pro výměnu zkušeností, um, pro výměnu nejlepších zkušeností, pro to, abychom mohli porovnávat si různé postupy, abychom diskutovali o eh, konkrétních tématech v pracovních skupinách a čím, víc, čím dál se tyto úřady integrují do této sítě, ale ne ve všech případech Eh, jsou eh, dostatečně politicky, politicky nezávislé, což je potřeba pro eh, dobrou aplikaci pravidel hospodářské soutěže. Legislativa sice je podobná jako naše, ale v některých případech ta politická nezávislost ještě není na té úrovni, která je potřebná pro to, abychom měli důvěryhodný systém vymáhání pravidel hospodářské soutěže. Děkuji, pane komisaři, děkuji, milí Chokine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 So we move on to the next item. pokračovat s dalším bodem programu, což je veřejné slyšení s paní Daniel Nui. Jak víte, ona je předsedkyní orgánu dohledu dozoru ECB a to je vlastně první z řady veřejných slyšení o SSM ve smyslu meziinstitucionální dohody. A zde jsme paní Nui poslali celou řadu písemných otázek a i e, zde i ona 17. E, března e, jsme dostali dopis a její kurikulum víte. Za prvé chci poděkovat paní Nui, že přišla na toto slyšení a až budete připravena, tak máte slovo. 10 až 15 minut. Mikrofon? Yes. Okay. Pane předsedo, dámy a pánové, skutečně to je první eh, pravidelné eh, slyšení s ekonem ve smyslu mezi institucionální dohody mezi ECB a Evropským parlamentem. Já eh, samozřejmě chci splnit ducha i litery této dohody. Je třeba, abychom zajistili efektivní a zodpovědné zodpovědný systém dohledu ku prospěchu evropských občanů. Je to vlastně poslední eh, slyšení v tomto funkčním období na toto téma, tudíž chci poděkovat paní předsedkyni Sharon Bowles a výboru Econ za rozhodující roli, kterou jste sehráli při přijetí SSM, nařízení o SSM a eh, celého legislativního procese, tak abychom měli plnohodnotnou bankovní unii. Dovolte, abych dnes zmínila tři body. Za prvé, prvé, SSM a příprava mechanismu SSM. Zde vám ráda říkám, že plníme všechno, jak podle plánu. Většina hlavních vedoucích manažerů už byla jmenována a asi najímáme těch 800 eh, kontrolorů, které potřebujeme dále ten společný eh, orgán dohledu, to je eh, základ celého systému, ten bude mít na starosti každodenní dohled nad významnými bankami, tak ten již se vytváří, tento tým, a již i eh, zde bylo specifikováno, kolik tedy těch eh, osob bude alokováno eh, do těchto týmů dohledu. ECP nyní i připravuje informační manažerská řešení jako podpůrná řešení pro tyto procesy kontrol, eh, které budou používat tyto společné týmy. Také i jsme i, i pracujeme na, odol, na propojení se eh, těmi eh, sedmi orgány dohledu, které nespadají do centrálních bank. I ECP zveřejní rámcové rozhodnutí do května 2014 eh, po veřejném připomínkovém řízení, které nedávno bylo uzavřeno. I již jsme vypracovali model dohledu SSM, který je popsán v manuálu. Tento manuál jednak e, popisuje principy, postupy, procesy, metodiku dohledu nad e, významnými i méně významnými bankami a popisuje postupy spolupráce v rámci SSM e, a mimo SSM, mimo mechanismus dohledu, dozoru. Proč ten manuál je interním dokumentem, ano, to je pravda, ale my i zveřejníme, připravujeme veřejnou verzi tohoto manuálu i také nyní mm, e, e, plánujeme veřejné konzultace, které by proběhly v roce 2014 s tím, že e, tento systém SSM nabide účinnosti v listopadu 2014. Nyní pracujeme na postupech na etickém kodexu, tak etik, kodexu chování, i když podle nařízení není to nezbytně nutné pro členy orgánu dohledu dopředu, nicméně znamená to, že chceme mít určitá etická pravidla, která se na ně specificky budou stahovat, jako třeba konflikt zájmu, který by mohl eh, vyplynout z předchozích eh, povolání. Dále požadavky etického kodexu, eh, pokud jde o zaměstnance ECB, který bude působit v dohledu, tak to také teď zkoumáme s tím, že vše se předloží orgánu dohledu a řídícím orgánům ECB v patřičné lhůtě, samozřejmě poté, co i budou konzultováni zástupci zaměstnanců a po přijetí budeme informovat výbor Ekon o hlavních aspektech tohoto etického kodexu v souladu s interinstitucionální dohodou. Také i pracujeme na implementaci, o, princi, o, implementaci principu oddělení funkcí a orgán dohledu také i diskutoval o e, formě e, záznamu jednání, e, které se budou pořizovat a poté, co jsme zvážili různé alternativy, tak orgán dohledu rozhodl, že předloží i, eh, že bude předkládat eh, tyto záznamy z jednání eh, jednou za čtvrt rok, tedy budou to čtvrtletní zprávy, to znamená, že budeme předkládat i zápisy ze schůzí, mm, ty, které jednou za čtvrt roku, ale i orgán dohledu rozhodl, že tyto zápisy ze schůzí, které se budou poskytovat Evropskému parlamentu, tak eh, pokud Evropský parlament tedy požádá o toto předání, tak dostane tedy veškeré zápisy, bude se tato možnost, pokud budete mít za to, že jednou za čtvrt roku není adekvátní, pokud budete chtět častěji. Dále druhý bod, komplexní hodnocení. Zde eh, se pokračuje a chci zdůraznit, že komplexní hodnocení bude velice rigorózní. Eh, I ta, ty limity pro, pro tedy Eh, aktiva, to je 80%, pokud je zátěžový test, tak tam je to také 8% eh, eh, kapitálu tier 1 a u ostatních je to kapitálová, kapitálový limit 5,5%, to je jiné než předtím a je to, znamená to, že zde se vyžaduje vyšší kvalita kapitálu u bank než v minulosti a zátěžový test i e, bude obsahovat kapitálové požadavky, které vyplynou z naší revize kvality aktiv a ten konečný výsledek bude eh, náročnější než v předchozích eh, zátěžových testech. Příprava, implementace komplexního hodnocení bank pokračuje. Vybíráme portfolia asset, která budeme kontrolovat. Nyní připravujeme seznam a jsme ve fázi 2 tohoto cvičení, fáze eh, výkona, kdy jsme zveřejnili již manuál pro hodnocení aktiv, a to 11. března. Tato transparentnost zvyšuje i důvěryhodnost celé této akce, ukazuje, že postupujeme komplexně a rigorózně. Dovolte, abych vám poskytla určitá čísla k tomuto, abych to doložila. Takže my jsme tedy zapojili 120 bank a asi e, pardon, eh, eh, eh, my jsme tedy vybrali více než 700 portfolio aktiv a budeme revidovat asi 135 tisíc mm, mm, mm, úvěrů a asi tisíc auditorů, kontrolorů, to všechno bude muset zapojit, proto abychom mohli tedy ještě i pomoci těm národním orgánům dohledu a i vybíráme aktiva, což je 3,7 trilionů euro, tedy představují ta aktiva která jsme vybrali, což představuje 50 eh, celkového hodnocení rizik bank. Také i se připravujeme na zátěžový test celoevropský, to teď finalizujeme. Pokud finalizujeme metodiku a konečný scénář, což bude zveřejněno v dubnu tohoto roku. A dále, abychom i mm, mm, zdůraznili důvěryhodnost tohoto cvičení, tak proto potřebujeme mm, i solidní podporu na národní i evropské úrovni a zde apeluji tedy na členské státy, aby skutečně se angažovali a aby připravili vše, co je nezbytné na národní úrovni, včetně mechanismu e, e, řešení krachujících bank, tak abychom mohli okamžitě reagovat, pokud bude třeba, pokud se zjistí, že někde jsou slabá místa v bankovním systému. A nyní poslední třetí bod, e, i to je role bankovní unie, protože SS sem je součástí širšího projektu. Když se podíváme na to, čeho jsme již dosáhli, tak pokrok z bankovní unii eh, je rychlý ve smyslu našich standardů a zde Evropský parlament hodně přispěl k tomuto tempu, ale musíme zachovat toto tempo a proto je třeba, abychom společně všichni eh, se eh, zavázali, že vytvoříme tuto bankovní unii a do, mm, to, což znamená doplnit ještě legislativní proces, e, znamená to přijmout legislativu tak, aby tento mechanismus mohl být funkční, jakmile to půjde, jakmile tedy ECB skutečně na sebe vezme veškeré kompetence dozoru všechny eh, orgány musí být ochotny se k tomu zavázat tak, abychom skutečně měli jednotný společný mechanismus eh, řešení eh, krizových situací v bankách, abychom měli i k tomu dostatečné fondy. Abych to řekla jednoduše, jak mm, je samozřejmě pokud se zjistí, že někde hoří, tak nemůžeme čekat s vysláním hasičů, musíme intervenovat hned a e, i musíme mít efektivní tedy hasiče, kteří ale budou mít k dispozici vodu, tedy zdroje, tak proto SRM potřebuje e, mít okamžitý přístup k tomuto fondu pro e, řešení bankovních krizí. Bankovní unie má zde možnost významně přispět k reintegraci bankovního finančního trhu v Evropě a v tomto kontextu společný systém řešení krizových situací v bankách zvyšuje naši možnost řešit i ty přeshraniční zahraniční vztahy a i posílit tu záchranou síť a tak lépe bojovat proti bankovním krizím. Děkuji a budu čekat na vaše otázky. Děkuji a nyní a nyní zahájíme diskusi. Jako obvykle začneme s EPP, pan Balc. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci říct, že jsem velice potěšen Eh, že jste zde eh, mezi námi, paní předsedkyně, opět ve výboru. Mám tři otázky. Jako první, jako Evropský parlament vždy velice přísně hledíme na to, aby jsme měli jasné oddělení mezi měnovými úkoly a dohledovými úkoly ECB. A Evropská centrální banka se k tomu také zavázala v rámci interinstitucionální dohody v rámci přípravé pázy SSM, že nám bude podávat informace o tom, jakým způsobem chce utvářet toto přísné oddělování. Eh, proto, aby eh, SSM byl dobře připraven a nastartován, je důležité, aby tady bylo správně provedeno to tzv. compliance assessment, tedy to obšírné posouzení stavu bank. A jeho provádění musí být v rukou eh, osob, které provádějí dohled a není možné, aby to dělali ti lidé, kteří přebírají úkoly ve oblasti měnové politiky. Já se ptám z vaší strany, jak zajistíte, aby ta rada dohledu se sem skutečně měla ve svých rukou veškeré eh, ty úkoly, které jsou nutné v rámci toho obšírného stav pach. Dále, myslíte si, že ECB a SSM v rámci přípravy nebyla příliš závislá na těch externích poradcích, které jste zmiňovala. Tito externí poradci mohou eh, skutečně správně reagovat na uh, specifika jednotlivých zemích a jak byste se v zásadě eh, zohnodila expertízu, která se týká této věci. Za třetí, pro ověření stavu bank, které právě probíhá, se zdá, že je částečně z mého pohledu důležité, jakým způsobem se vyberou ta rizika, která se budou prověřovat. A my máme pocit, že, nebo já mám pocit, že, že to přesně nechápu, jakým způsobem se ta rizika vybírala. Jak například vysvětlíte, že tady máme velice jednostranné zaměření na financování malých eh, eh, nemovitostí určených k bydlení a dále velice rizikové financování, jako například financování letadel z toho, eh, do toho zahrnuto nebylo. To z toho vypadlo. To by mě velice zajímalo, proč se učinili toto rozhodnutí. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. Pokud jde o otázku oddělení měnové politiky od eh, dohledu. To je velmi důležitý bod. Skutečně budou eh, vytvořena pravidla v Evropské centrální bance, abychom splnili to, co slibujeme v tomto ohledu. Práce již na tom začaly, je to choulostivá otázka, protože je nutno eh, eh, vzít eh, v potaz nutnost oddělení, ale současně poskytnout možnost pro vznik funkčních synergií, zejména pokud jde o makroprudenční dohled a finanční stabilitu. Díky nařízení o SSM Evropská centrální banka je nyní vybavena důležité, důležitými kompetencemi informacemi a nástroji. Musíme zajistit, abychom tedy e, uměli využít všechny možné e, synergie v této oblasti. Jakmile dojde k e, rozhodnutí v této věci a jakmile se přiblížíme pravidlům, mm, stanoveným pravidlům, tak eh, se o informace podělím s Evropským parlamentem, ale zatím je to ještě trochu předčasné. Pokud jde o mm, ono eh, rozsáhlé posuzování, abychom eh, zajistili silné, transparentní a věrohodné výsledky, eh, tak eh, postupujeme naprosto transparentně mm, v otázce metodologie. Nedávno jsme k tomu vydali příručku. Eh, také mm, máme zajištěnou kvalitu, mm, zabezpečenou kvalitu na všech úrovních, na národní i evropské úrovni. Nyní pracují již zemské týmy sestavené z inspektorů eh, národních eh, institucí a ty budou navštěvovat národní eh, subjekty a také máme dobré řízení projektů které konzultuje s eh, orgánem dohledu, dále je zde i řídící výbor. Ale samozřejmě výkonná rada má poslední slovo jako vždy. Takže jsme tady velmi opatrní a obezřetní, pokud jde o eh, zajištění kvality. Pokud jde o vliv těch externích eh, hráčů nebo poradců, zejména konzultantů Oliver Women byl um, pos, byl, byl um, zaměstnán v souladu s pravidly a se souhlasem vedení Evropské centrální banky také poskytujeme určité usměrňování ohledně výběrových kritérií eh, pro země, které využívají konzultanty těch 18 zemí. Je to zapotřebí vzhledem k rozsahu toho procesu a také eh, z hlediska věrohodnosti eh, těchto postupů jsme spokojeni s výsledky auditory, které používáme, nejsou ti, kteří mají na starosti banky nebo kteří byli zapojeni do zátěžových testů nebo um, hodnocení bank v jednotlivých zemích. Pokud jde o poslední otázku, nejsem si jistá, zda jsem správně tu poslední otázku pochopila. Myslím, že jde o posuzování jistin Eh, nebo záruk, zejména jak s tím budeme nakládat ve vztahu k eh, nemovitostem, menším nemovitostem na bydlení. V této chvíli přesně definujeme požadavky, pokud jde o posuzování eh, bankovních záruk. Samozřejmě budeme vycházet ze zásady poměrnosti a musí se to provádět v souladu se zásadami všech zainteresovaných zemí, tak abychom zajistili rovné podmínky. Děkuji vám a za socialisty a demokraty má slovo paní Ferreira. Děkuji, děkuji mnohokrát eh, za eh, vaši opětovnou návštěvu. Vy jste nám eh, předala dobré zprávy a dobrý obrázek o kontrole nebo o řízení Eh, tohoto velkého úkolu. Moje otázky se eh, vztahují na bankovní unii, tedy vaše třetí téma. Vy jste uvedla, že potřebujete mm, dobré SRM a uvedla jste čtyři nebo pět prvků. Mohla byste to trochu rozvést, jak je to důležité z hlediska kvality dohledu, aby právě eh, to řešení ehm, problémů bank a likvidace bank vedlo k dobrým výsledkům, protože my eh, se snažíme uzavřít eh, jednání a určitě nehodláme přistoupit na špatnou dohodu, ale dohodu potřebujeme. Mohla byste to poněkud rozvést trochu podrobněji. Druhá otázka se týká přechodné lhůty pro otázky dědictví. To je obvykle argument pro dlouhou přechodnou lhůtu. V podstatě jsme slyšeli tři roky jako e, možný časový rámec pro vyjasnění toho, co je prvek dědictví a kdy bude zcela jasné, že vstupujeme do nového systému. Ale pro naši práci je důležité, abychom to věděli přesně. A pak mohla byste eh, rozvést trochu podrobněji, jak byste navrhovala, abychom eh, sladili mm, eh, kompo, kompetence orgánu pro Eh, urovnávání eh, a řešení problémů bank eh, s vedením jednotlivých bank, tak abychom nemuseli řešit, aby se nemuselo řešit na plenárním zasedání, jak zajistit likvidaci bank přes víkend. To jsou všechno důležité otázky i pro Evropskou unii a pro Evropskou, Evropský parlament. Děkuji, paní Ferrera. Jak víte, Eliza je členkou výboru a odvádí dobrou práci. My sledujeme eh, velmi bedlivě tuto práci a je to pro nás stěžení, protože potřebujeme rychlé eh, završení legislativního procesu, tak aby SRM bylo co nejdříve v provozu. Potřebujeme také efektivní proces přijímání rozhodnutí, protože Eh, toto eh, řešení bankovních problémů eh, vyžaduje rychlý postup a času nikdy není na zbyt, takže musíme co nejvíce zkrátit proces rozhodování. Je to stěžejní, abychom k tomu vypořádávání mohli přistoupit rychle, snadné do 24 hodin, ale během víkendu například pokud jde o um, eh, ten fond eh, eh, pro vypořádávání Domníváme se, že období deseti let pro přistoupení k tomuto jednotnému fondu vypořádávání je příliš dlouhé. Bude, budou-li to tři roky, tak to bude mnohem lepší nevyžaduje to zdvojování ročních poplatků, ale pouze využití toho, co tam již eh, bylo uhrazeno během několika let. A tyto prostředky budou plně sdíleny také adekvátní ehm, dohody o takzvaném backstopu eh, musí být harmonizovány, měly by mít určitou formu eh, výpůjček a eh, důvod eh, uplatnění tohoto mechanismu backstop je zajištění rovných podmínek a také sdílení zdrojů tohoto fondu již od prvního roku existence fondu pro vypořádávání bank. A to by znamenalo, že všechny následující eh, eh, případy by se museli uchýlit k eh, národním nebo k pomoci členských států. Takže musíme zajistit rovné podmínky a zajistit také věrohodný a robustní fond pro vypořádávání bank. Backstop bude potom splácen všemi bankami a nejenom těmi bankami, na které, nebo k těmi, k těmi státy, na které se vztahuje likvidace bank. Musí to být skutečně celoevropský bank. Pokud jde o um, přechodné období, období na dědictví, um, jasno budeme mít až po um, ukončení um, současného posuzování situace pak budeme vědět, eh, jestli existují, eh, jestli ta, nám chybí některá ustanovení, jestli eh, nesplacené úvěry jsou skutečně dobře identifikovány a Navíc eh, provedeme i přísné zátěžové testy, takže až eh, po eh, ukončení tohoto rozsáhlého posuzovacího procesu budeme mít jasný obrázek o situaci. A po tomto rozsáhlém posuzování dojde samozřejmě i k identifikaci nedostatku kapitálového vybavení a to bude muset být řešeno v určitém pořadí, to znamená napřed ze soukromých fondů, nebude-li to možné z národních zdrojů a nebude-li to možné pak na národní úrovni, musí nastoupit evropské e, řešení. To znamená, ta země si bude muset půjčit e, s ESM, anebo dojde k e, přímé rekapitalizaci. Ale jasno budeme mít až po dotažení toho rozsáhlého posuzování a e, to musí proběhnout podle velmi přísných pravidel pokud jde o rozdělení pravomocí mezi e, plenární e, radou a exekutivní výkonnou radou. Nevím, jestli znám dopodrobna vše, abych vám dala přesnou odpověď, ale Faktem je, že výkonná rada eh, musí být vybavena skutečnými pravomocemi, aby mohla přijímat skutečná eh, reálná rozhodnutí. A to, sam, a to v rámci, kdy samozřejmě bude skládat účty eh, té plenární radě a evropským institucím. Thank you, uh, Mrs. Nui. Děkuji paní Nui za Alde Pan Děkuji. Um, uh, Já mám jenom dvě otázky. Za prvé, nechceme, aby ten jednotný mechanismus dohledu vedl k nějakému rozdělení mezi eurozónou na straně jedné a zbytkem na straně druhé. Eh, takže členové, nečlenové eurozóny by měli eh, si také zvolit, že přistoupí co nejrychleji k tomuto mechanismu. Ale co bychom měli udělat? Tedy co bychom mohli udělat a kdo by měl skutečně se e, snažit o to urychlení procesu, tedy kdo by měl být odpovědný za to přesvědčit e, ty nečleny eurozóny, aby přistoupili k procesu, k tomuto mechanismu. Vzhledem k časovým limitacím, tak musíte určitě používat eh, externí experty. Ano, víme, že takzvaní experti ne vždycky eh, v minulosti hm, dělali práci zrovna dobře. A jak chcete tedy zajistit, že kvalita eh, služeb, které dostanete od těchto expertů, že skutečně bude kvalita nezbytná pro dané úkoly? Zcela eh, s vámi souhlasím v tom, že bychom neměli zde eh, eh, povolit nějaké rozdělení mezi členy eurozóny a těmi ostatními. Zde jsou dva způsoby, jak to ochránit. Za prvé, velice úzce bychom měli spolupracovat s, s Evropskou bankovní agenturou EBA, která Eh, má na starosti Single Rule Book a většinu nástrojů, mm, které se používají pro revizi aktiv, a respektive mm, to se potom používá pro ty zátěžové testy, tak to připravuje EBA. A jsem osobně přesvědčena, že spolupráce a především eh, spolupráce home host mezi SSM, zeměmi SSM a těmi ostatními, že eh, to v posledních měsících bylo dostatečně prodebatováno. Já jsem osobně e, na to dohlédla a je třeba zajistit, že to bude i do budoucna ve všech ostatních e, ohledech a já e, jsem sama dobrovolně tedy se ujala toho, že budu členkou Evropského bankovního, Evropské bankovní agentury i přes hodně práce, kterou mám ve Frankfurtu. Takže zde je zásadní vztah s EBA. A teď pokud jde o opt-in, eh, tedy že by země, mm, nečlenské země eh, přistoupily k mechanismu, já si to přeji, velice si to přeji. To je nejlepší způsob. Ano, a mm, přesvědčíme je tak, že budeme dělat dobrou práci a také přesvědčíme, aby přistoupili. A ještě se omlouvám, já jsem nezareagovala na druhou otázku, která se týkala řízení, governance a komplexního hodnocení a používání konsultantů, a tedy externích auditorů. Máme různé úrovně kde tedy spolupracujeme s těmito konsultanty a kde oni přispívají, tyto konsultanti a auditoři. A máme vedoucího projektu eh, Duka Vesala z TG eh, pro eh, mikroobezřetnostní dohled číslo 3 a také i máme řídící výbor Steering Committee pro komplexní hodnocení, Eh, kde se schromažďují eh, návrhy od konsultantů a kde se o nich diskutuje případně se připomínkují. Potom i máme eh, oddělení, kde se připravuje metodika, kde případně lze ji oponovat a potom máme národní úřady pro komplexní hodnocení v rámci příslušných národních orgánů. Samozřejmě konsultujeme s těmi národními orgány vždycky nejdřív, než tedy přijmeme metodiku také i mm, tedy eh, kriticky diskutujeme s těmito návrhy eh, eh, v úzkém dialogu s bankovními federacemi, s federacemi, združeními auditorů a pravidelně tedy s nimi diskutujeme a připomínkujeme. A jsem si jistá, že mm, jsem si úplně jistá, že to řízení je nastaveno tak dobře, jak by mělo být. Děkuji paní Nui za EKR. Nyní eh, má eh, slovo pan Sine. Manzíle. Děkuji. Paní Nui, mám dvě otázky. První se týká spolupráce, formální spolupráce mezi SSM a orgánem dohledu ECB s bývalými orgány dohledu, s orgány dohledu ve Spojených státech a v dalších zemích se kterými Evropská unie již vyjednává o obchodních smlouvách. A samozřejmě, protože tam budou spadat i finanční produkty, finanční služby, které mají původ v jiných eh, jurisdikcích a které budou tedy vstupovat na náš vnitřní trh. A to může samozřejmě mít i dopad na eh, systémové riziko zde na evropském trhu. Druhá otázka se týká i k tomu, co, s tím, co řekl pan Klinc zde jde o ty banky z, ne, z neeurozóny, které operují v zemích eurozóny. V některých zemích EU, tedy v něk, některé banky, jako třeba švédské banky, tak ty mají dominantní postavení v Pobaltí a očekáváme, že tyto státy baltské vstoupí do eurozóny, stanou se tedy členy eurozóny a otázka zní, zdali ten jednotný systém dohledu skutečně efektivně bude moci dohlížet Eh, nad bankami, eh, které nejsou z eurozóny. A také i eh, bude se vztahovat na ty mateřské společnosti, tedy těchto bank, které v podstatě mají sídla v zemích, které nejsou v eurozóně. Ano, skutečně hodně mluvíme o institucích mimo Evropskou unii, s nimi hodně jednáme, tedy s americkými orgány dohledu, jednáme hodně s s s MMF, eh, s Měrovým fondem také hodně jednáme o komplexním hodnocení a máme za to, že musíme vysvětlit jim dobře, co děláme, abychom ukázali, že jsme ochotní jednat zcela transparentně, eh, zveřejnit jim naši metodiku, abychom znovu nastolili ducha důvěry po eh, té, co všechno toto proběhne. A asi eh, jste si povšimli toho, že i jeden ze čtyř generálních ředitelů býval eh, členem amerického orgánu dohledu, takže můžeme zjistit přímo, jak tam se postupuje díky němu. A jsem ráda, že jeden ze zástupců ECB, jeden z členů orgánu dohledu, tak i e, je osoba, která ještě teď e, působí e, v orgánu dohledu v Kanadě, Judy Dixon. Takže to je další způsob, jak se ponaučit od ostatních institucí a jak tedy skutečně ten dozor nastavit co nejlépe. A teď pokud jde o neevropské banky působící v euro oblasti, nebo tedy banky, které nejsou, nespadají pod systém SSM. Zde my jsme e, v posledních tří měsících jsme se hodně zaměřili právě na tyto vztahy. I mm, e, koncem ledna se konaly semináře, workshopy, pro eh, ty home supervisors, pro ty ceřiné společnosti, které hm, operují v zemích SSM a podobné semináře také uspořádáme pro host supervisors, tedy pro eh, ty z těch zemí, kde působí ceřiné společnosti těchto bank a některé ty země se zúčastní obou těch workshopů. Takže já myslím, že jsme našli to správné aranžma to bylo důležité a musíme pokračovat eh, a snažit se nalézt eh, nejlepší eh, aranžma vztahu mezi orgány dohledu Home a Host, pokud jde o banky SSM. Pokud jde o skandinávské banky, já osobně velice respektuji kroky v tomto regionu a já žádám svoje spolupracovníky, aby mi podávali referen, referáty o tom, jak to vypadá ve Skandinávii, protože tam lze se ponaučit e, od nich hodně, i včetně jde, včetně třeba společných šetření e, v terénu. A chceme, aby tyto nejlepší zkušenosti se staly pro nás také inspirací. Osoba, která má na starosti přípravu manuálu dohledu je Žuka Vesala, má na starosti i komplexní hodnocení, což je e, osoba z Finska, která zná velice dobře e, skandinávský systém a mm, chceme, aby e, ty skandinávské banky, které nebudou spadat pod SSM, tak aby tedy nenarážely na nějaké potíže. Děkuji paní Nui za zelené pan Gigold. Uh, Vítejte opět, mm, madam Nui, v našem výboru. Já mám v zásadě dvě otázky. První se týká vašich eh, ústních poznámek, ale také písemných odpovědí, za které děkuji. Totiž, že orgán eh, eh, dozoru nám hodlá kvartálně posílat eh, zprávy o výsledcích. Eh, musím říci, že také v rámci eh, jednání o těchto v rámci jednání jsme také požadovali něco obdobného jako zápis. My jsme ale to slovo zápis neužili, abychom tak nevytvořili precedens, ehm, pokud jde o řídící radu ECB ale tady eh, jsme skutečně chtěli mít určitý ekvivalentní výraz. A proto tyto informace eh, by nám měly být skutečně zasílány po eh, zasedáních. Vy jste mm, řekla, že jste ochotná mm, tak učinit a rád bych vás požádala, abyste dodržela to, co jsme vyjednali v rámci IAA. Pokud jde o to komplexní hodnocení, chtěl bych navázat na otázku Wolfa Klince byla byste ochotná podělit se s námi o seznam eh, těch poradců a eh, na jakých bankách nebo v jakých bankách pracují. Něco jsme už zjistili z médií, ale bylo by žádoucí, abyste se podělila s námi o informace ohledně toho, který poradce pracuje pro kterou banku nebo na které bance. Děkuji. Pokud jde o e, zápis e, z jednání, nějaké protokoly z jednání, tak jsme to pochopili, takže máme jasno v obsahu. Beru na vědomí, že jste o to požádal po jednání a e, postoupím to orgánu dohledu. Doufám, jsem přesvědčena, že budou ochotní to poskytnout rozhodnutí zasílat jakousi kvartální zprávu um, byla, se zdála, tato žádost se zdála být logická, ale zeptám se na poslední vývoj ve eh, stavu věcí. Pokud jde o seznam eh, poradců a bank, eh, pro které pracují, dnes vám na to odpovědět nemohu, ale slibuji, že odpovím později, protože musím si ověřit, zda jsem um, zákonně schopna tak učinit, protože eh, celá řada konzultantů nebo externích poradců byla eh, zaměstnána Evropskou centrální bankou, ale také národními příslušnými orgány. Nevím, jestli mi dovolí podělit se s vámi o to, co patří jim, ale já se na to zeptám a dám vám odpověď. Prosím, Svene. Jen bych eh, to dovysvětlil. Děkuji, že to prověříte. Možná, že se s tím nedá nakládat stejným způsobem, to chápu, ale na straně druhé myslím, že by to zodpovědělo určité otázky, protože jména, která jsme viděli ve finančním tisku, zněla tak, jako kdyby byly pravděpodobné určité střety zájmu, protože někteří poradci eh, například eh, prověřovali jednu banku eh, v určitém období, pak získali mandát pro jinou banku a nyní jsou poradci počet firm v této oblasti je tak omezený, že je zde obava, že je velmi obtížné, aby jedna firma šlapala po patách jiné firmy. Eh, takže tady hrozí střed zájmu a eh, byl bych velmi zvědavý, jak budete eh, se snažit zabraňovat vzniku střetu zájmu při volbě jednotlivých poradců. Ano, je tady skutečně omezený počet auditorských společností v kritériích eh, poskytnutých Evropskou centrální bankou národním eh, inspektorům nebo auditorům eh, bylo, že nesmějí být využíváni auditoři, kteří byli nebo pracovali pro banky v předchozích dvou letech. Mm, ano, mm, je to poměrně krátké období, ale taková to jsou kritéria. To znamená, že ten příslušný auditor nesměl pracovat v té bance nebo pro tu banku v úplně uplynulých dvou letech, ale mohl eh, pracovat před delší dobou. To je pravda. Děkuji. Další otázka. Děkuji, madam Nui. V poslední zprávě makroekonomických nerovnovách ehm, byl eh, kritizovan bankovní systém Itálie, zejména eh, malé banky. Hrozí tady roztříštěnost malých bank, vysoká hustota eh, pobočkové sítě, nízká eh, ziskovost a eh, také se konstatovalo, že družstevní banky jsou nejslabším článkem italského bankovního systému. Já přicházím z regionu, kde existovala velká řada velký počet družstevních, malých družstevních bank. Musím říci, že ty družstevní banky v uplynulých letech skutečně plnili to, co plnit měli. Poskytovat, poskytovali úvěry malým a středně velkým podnikům, eh, domácnostem, eh, měli přiměřenou kapitálovou vybavenost. 14 činil, eh, činila jejich průměrná kapitálová vybavenost. Pardon, 14 je i průměrná italská kapitálová vybavenost a oni měli vyšší. Eh, takže zajímalo by mě, jaký máte vy na to názor. Já Tady nechci zmiňovat žádný konkrétní eh, eh, bankovní systém, ale chtěla bych říci, že v Evropě je prostor pro několik eh, možných business modelů pro existenci bank, malých bank, retailových bank, bank velkých a tak dále. Nemyslím si, že zdraví eh, banky eh, závisí eh, na speciální právní formě nebo velikosti té banky. Myslím si, že ty banky, které by měly zmizet, jsou těmi, které Mario Draghi označil jako banky zombie, typu zombie. To znamená, jsou to banky, Eh, které prostě nefungují, jejich aktiva nejsou výkonná, nejsou schopny poskytovat hospodářství úvěry. Tyto typy bank se snažíme identifikovat a doufám, že po provedení onoho komplexního hodnocení budou eh, přijata eh, potřebná rozhodnutí o, těchto, ehm, o vyloučení těchto bank typu zombie. Děkuji, paní Nui. A nyní jménem paní Tyson se omlouvám. Ona chtěla být přítomna, ale eh, vzhledem k neočekávaným okolnostem eh, se nemůže dnes účastnit, takže se omlouvá. A nyní dávám slovo panu Presedovi. Sí, mucha, muchas gracias. Eh. Děkuji. Tři konkrétní otázky. První, jak se předpokládá, plánuje přechod E, to znamená, bude to, budete zcela operativní od listopadu, to znamená tady asi samozřejmě tam bude určitý přechod. E, a jak tedy plánujete, aby nedocházelo třeba k duplikacím, a pokud jde o informace a úkoly dohledu, dozoru? A druhá otázka týká se rámce e, finančního výkaznictví, financial reporting. Co plánujete, aby nedocházelo k duplikaci? k dublování těchto výkazů, protože eh, abychom se vyhnuli k tomu, aby nedocházelo k přetížení informacemi pro méně významné eh, organizace. A poslední otázka. Eh, byli jsme informováni, hm, že teď se zahájil systém povolování Basilej 3 a máme zde orgány nebo organizace, subjekty, které e, e, jsou e, ze skupiny jedna mezinárodní charakteru, samozřejmě ty mají méně problémů než ty ostatní a zde tedy možná bychom měli provést širší šetření než u organizací, které přímo podléhají takzvanému přímému dozoru. Thank you. Uh, regarding the... Děkuji. Eh, pokud jde o přechodné období, zdali budeme připraveni do listopadu, abychom začali skutečně s evropským dozorem, odpověď je jasná ano, vše je v běhu podle plánu, ve všech tématech, ve všech oblastech, takže držíme se pečlivě plánu a máme priority v úkolech, eh, stanovíme si prioritní úkoly, eh, děláme rozdíl mezi tím, co je absolutně nezbytné, zde máme ambiciozní harmonogram a mm, eh, oddělujeme to od toho, co by bylo pěkné, kdyby již bylo, ale co lze případně odsunout. Jsem zcela přesvědčená, že je to zcela proveditelné. A také i zvažujeme přechodné období, říjen, listopad. A i e, jsme jednali s národními orgány, aby bylo jasné, že ty vnitrostátní orgány do listopadu přijmou nezbytná Eh, rozhodnutí, aby nedošlo potom v tom období přechodu k nějakému pře, eh, přetížení nebo přehlcení, takže vše funguje. A aby, říkáte, eh, aby nedocházelo k duplikacím v dozoru. Ano, o to nám jde samozřejmě. Nařízení myslím si, jasně e, e, diferencuje mezi takzvanými významnými a méně významnými bankami, ale poněvadž máme jeden, jednotný tedy systém a jednotný systém dozoru, jednotná pravidla, jednotný manuál, který se bude vztahovat na všechny evropské banky v SSM, tak proto si myslím, že to bude zajištěno. A teď mě to vede k otázce reportingu. Co bude požadováno? Až do posud, pokud jde o komplexní hodnocení, tak my schromažďujeme hodně údajů a dat. E, to je teď e, doba e, velice jaksi intenzivní práce pro národní orgány, pro banky, pro nás, ale to je třeba abychom měli, aby existovala důvěra v Evropské banky. Pokud jde o budoucí výkaznictví, tak budeme schromažďovat eh, výkazy, údaje od všech eh, eh, dozorovaných organizací bank, tedy významných i méně významných, a tyto zprávy i také zprávy budou vyplývat z doporučení EBA. Většina z nich tedy bude podle norem EBA. A také i ještě budeme mít nějaký, eh, nějaké výkazy navíc, které budou specifické pro ECB, abychom zaplnili vakuum, které ještě někde existuje. Zatím se diskutuje o rozsahu těchto zpráv. Samozřejmě, než rozhodneme, eh, tak eh, proběhnou konzultace a dáme adekvátní lhutu na to, aby všechny ty požadavky naše mohly být implementovány. A teď konkrétně i budeme i požadovat eh, takzvané tabulky FINREP, to jsou tedy rozvahy, eh, které budeme eh, požadovat, jak od těch významných, tak od těch méně významných subjektů, ale také i podle principu pom- proporcionality samozřejmě, to znamená zjednodušený výkaz FINREP pro nevýznamné banky a mezi těmi nevýznamnými tak bude další e, limit, který bude stanoven, limit tedy mm, té podstatnosti, tak abychom o těch malých bank nežádali příliš mnoho. A mm, také i není zde žádná povinnost používat IF, IFRS, tedy mezinárodní účetní normy pro eh, vytváření těchto výkazů FINREP, EBA, eh, jak tedy má ty modely podle mezinárodních eh, účetních norem, tak i podle těch národních účetních norem. Takže úsilí, mm, které to bude představovat pro menší instituce, menší banky, tak já myslím, že to je zcela uh, uměrné <clears throat> jejich strojům. Děkuji, paní Nui. A nyní paní Ular. Eh, děkuji paní Nui, že jste přišla, tak jak jsme si přáli. A já mám otázku, která navazuje na to, co řekla Eliza ohledně řešení <clears throat> bankovních eh, krachů, krizí. Mám takovou obecnější otázku, ne technickou. Já nevím, stali jste si povšimla toho, že bychom chtěli rychle uzavřít dohodu, sice, ale v podstatě nevíme, jak se budou vypočítávat ty příspěvky od bank. A to je problém, demokratický problém, podle mě. Nevíme, zdali to eh, půjde potom cestou delegovaného aktu, to je jedna věc. A další věc mě zneklidňuje. Zde se hovoří o významných částkách, velice významných částkách. A které mohou vést k, k tomu, že dojde k, k určitým distorzím, narušením eh, bankovních systémů v jednotlivých státech. A ve finále si kladu otázku, zdáli bychom neměli to ještě více promyslet, než se dohodneme, protože říkáte, že zde bude orgán, který bude mít určitý fond na eh, záchrany těch bank, ale nevíme ani, kdo do něj bude přispívat a jak, no tak potom to může mít dopad na veřejné finance, především ve v některých zemích a tam potom v podstatě ty státy přijdou o velké příjmy z daní eh, mm, z příjmu právnických eh, osob, což bude mít dopad na státní rozpočty, což by znamenalo, pokud bychom eh, to pořád, pochom, pochom, pochom, pokud jako ve Francii pořád žili tady ve stavu, že se dělají škrty v rozpočtech, tak ve finále to platí daňoví poplatníci. A já si tady myslím, zdali Možná to je příliš politická otázka, ale já se ptám, tady. nemyslíte si, že ten systém by měl být dostatečně solidně vytvořen, definován tak, aby potom, až se začne tedy vytvářet, tak aby to nakonec, abychom nezjistili, že to je něco, co může ohrozit řadu podniků. Ano, skutečně, to je velice důležitý bod a e, orgány dozoru se zaměřily na nástroje, které jsou nezbytné, e, jako je governance, řízení, jako, je, jako jsou rozhodovací procesy v systému SRM, v tomto mechanismu. To je důležité, protože samozřejmě ale daně to není naše přirozená, přirozený terén, to není. Ale e, výpočet příspěvků to je něco, co ještě musíme promyslet a já si myslím, že by bylo možné, abychom tento problém vyřešili v nějakém jiném předpisu, abychom eh, SRM eh, tímto nespozdili, protože tento mechanismus musí, musí začít existovat v tomto funkčním období. Ale ve Financial, ve Financial Times, eh, když jsem tady čekala, tak jsem si přečetla článek na toto téma a je pravda, že může dojít k narušení na trhu v různých zemích, takže bychom měli skutečně to ještě promyslet. Děkuji, jenom rychle. Ano, a pro vás má smysl mít orgán, který bude zaveden, i když zde visí ten Damoklův meč. Nevíme, zdali vůbec členské státy se dohodnou na výši těch příspěvků do fondu, do systému. Ano, já eh, si myslím, eh, nejsem odbornice na ústavní právo, právo, ale asi kdyby bylo možné říci, že se ten systém zavede vlastně, ale za podmínky, že bude přijat to přijat předpis o výpočtu eh, eh, těch příspěvků, no tak vlastně eh, jak si zajistíme to, že ten mechanismus bude existovat a podmíníme to tedy přijetím takového solidního režimu příspěvku. Máte zcela pravdu. Zde pokud eh, potom v okamžiku, kdy se budou začít platit ty příspěvky a kdy bychom zjistili, že by mohlo dojít k nějaké revoltě ze strany těch, kteří mají přispívat, no tak ten systém by byl tímto velice oslaben a eh, ohrožen, to si nemůžeme dovolit, proto je třeba eh, skonsolidovat to, co již bylo diskutováno měsíce a léta a mm, uznávám, že tady asi v tom, co říkáte, tam asi to ještě nebylo zcela všechno proskutudováno, je třeba provést analýzy dopadu a samozřejmě je třeba to podmínit řešením tohoto problému. Děkuji. A, takže, takže zde pan Lambert má slovo, prosím, Filip. Děkuji, paní Nui, a děkuji, že jste přišla. Vy jste již, jak to vypadá, naše stará přítelkyně výboru Ekon. Ano, teď bych se chtěl vrátit k otázce konfliktu zájmu. Já jsem překvapen velice, když jsem si přečetl jeden článek tady z FT, který říká, že Oliver Wyman, firma, eh, kterou jste si vybrali jako hlavního konsultanta právě pro přípravu tohoto systému SSM a pro komplexní hodnocení, takže v podstatě je to stejná firma, která eh, říká britské vládě pozor, pozor, kvůli bankovní unii eh, City of London je ohrožena, protože ECB má v úmyslu zde mm, eh, motivovat eh, evropské banky, aby repatriovali svůj biznis do eurozóny. Takže já se ptám, zdali upřímně, je to zcela nezbytné používat tuto firmu, eh, která víceméně radí všude. Možná, jak vidíme, samozřejmě to je normální, je to konzultační firma, já sám jsem také pracoval v podobné konzultační firmě. Nicméně si myslím, že to téma je velice politicky citlivé, tak asi zrovna není dobré pracovat s podobnou firmou. A v minulosti tato firma také i v podstatě víme, že eh, napáchala dost velké škody v jiných eh, nevěhlasných případech. Ano, to je významná otázka. Já si nejsem jistá, zdali jsme měli jinou volbu, poněvadž v okamžiku, kdy Oliver Wyman byl vybrán, tak eh, zde zatím jsme neměli dozor v rámci ECB. Takže bylo třeba Mm, určitou podporu tam mít pro ten tým, který se konstituoval eh, od pracovníků, kteří šli z DG pro finanční stabilitu a potom i eh, eh, z, z pracovníků z těch mm, národních různých kontrolních orgánů. Takže bylo třeba abychom tam měli určité profesionály, kteří znají tuto činnost, to bylo nutné. A co mě uklidňuje, já jsem skonstatovala, že Oliver Wyman, ta firma byla vybrána po výběrovém řízení, které eh, v podstatě splnilo všechny podmínky ECB eh, e a ECB velice pečlivě dbá na tyto podmínky vždycky, takže si myslím, že vše jsme udělali proto, aby etická pravidla byla na té nejvyšší možné úrovni a nyní e, co se píše v novinách, no zdali e, Oliver Wyman e, radí v jiných, jinde, v jiných zemích, no k tomu nemám názor, ale osoby, které s námi spolupracují, tak já jsem s nimi v kontaktu několikrát týdně. Jsou to vysocí, vysoce profesionálové, kteří v podstatě reagují na požadavky ECB. A ECB je lídrem tohoto projektu, i když samozřejmě používá e, konzultanty především pro přípravu metodiky. Takže, no a komu skládají účty, protože tady můžeme hovořit o čínské zdi, ano, zde je to e, e, pravidlo, ale e, Oliver Wyman eh, v podstatě ten eh, v podstatě eh, i upozorňuje City of London a Brity na, varuje, že ECB bude radit bankám, aby repatriovali svůj biznis na kontinent a v podstatě, mm, mm, a vy říkáte, no ti, kteří pracují pro City of London, jsou jiní než ti, kteří dělají pro nás. No to není žádná čínská zeď, jak říkáte, to je naivní si myslet, že ti, kteří pracují s vámi, že nemají mají přístup k, těmi, s těmi, k těm kolegům, kteří pracují v rámci stejné firmy pro City of London. No, tady oni mají přístup k informacím o tom, jak a tedy vy, co vy děláte a já si myslím, že to prodávají ty informace do City of London, takže to si myslím. No dobře, třeba to nakonec přispěje k HDP Unie, ale já osobně řečeno skutečně uh, Eh, jsem mm, tedy velice překvapen, když vy říkáte, vy jste neměli eh, eh, lidi na dozor a jste museli najmout soukromou firmu. Vy jste veřejný orgán, veřejná organizace, která má chránit veřejné zájmy a v podstatě vy byste měli přece mít jiné možnosti, než eh, tedy eh, použít k tomuto takovouto soukromou eh, firmu. No, možná nehovořím příliš státnicky, ale já si myslím, že tady se vytvoří, vytváří určité pouto závislosti. Děkuji. Pokud jde o etická pravidla, tak zde my jsme, poněvadž národní orgány dohledu měly podobné otázky, otazníky, asi jejich národní parlamenty spíš, tedy a jiné národní instituce kladly stejné otázky, tak my jsme těm orgánům dozoru výboru dali k dispozici i ty dohody o mlčenlivosti, které byly podepsány. Tady zde jsou etická pravidla, která byla přijata jimi a rovněž i zde máme velice striktní pravidla týkající se eh, nakládání s údaji. Takže já si myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby to vše probíhalo v co nejetičtějším prostředí. Pokud je o zbytek, tak bych řekla, že eh, pokud City of London a ECB požadují, eh, říká, že ECB požaduje, aby banky se stáhly se svým biznesem do eurozóny, no já myslím, že mm, v tom Eh, já myslím, že ECB přece nic takového nepožaduje, nemůže požadovat, ale samozřejmě máme jasné pozice, které jsou veřejně známé, takže to přece není žádný objev. A to, že infrastruktura, která používá euro, no tak by měla eh, se nacházet fyzicky v eurozóně. Na tom přece není nic tajného, eh, protože to je věc zcela známá veřejná. A tudíž si myslím, že okolnosti, Eh, eh, eh, tedy teď jsou mimořádné a ty se již opakovat nebudou. A v podstatě to všechno proběhlo v okamžiku, kdy jsme neměli takovýto dozor v ECB, takže my jsme potřebovali tedy mm, tuto podporu pro naše pracovníky a potom také i zde Mm, zde půjde o mm, on, enormní úkol, enormních eh, rozměrů, to jsem již vám řekla na těch číslech, a takže i pokud je o národní orgány dohledu, tak by to nebylo proveditelné, jenom kdybychom použili eh, eh, mm, ty národní kontrolory. Prostě přijali jsme toto možná ne ideální řešení, ale v kontextu, který byl komplikovaný. Ale věřte a věřte, že zde máme eh, eh, zcela jaksi eh, procedury, kterým nelze nic vytknout. Promiň, promiň, já jsem tě vypla. Bueno, eh... Mám otázku španělsky. Mohla byste nám říci více konkrétněji o harmonogramu Eh, asset quality review a těch stress test? Yes, indeed, the, the, the bank. Ano, skutečně banky a národní supervizoři budou muset respektovat eh, kalendář pro eh, revizi kvality a zátěžové testy. Tak toto vždy bylo předpokládáno a vždy bude docházet k určitému překrývání. Eh, pokud jde o zátěžové testy, tak eh, jsme eh, zapojeni do kalendáře EBA a je naší odpovědností, abychom byli připraveni zahájit zátěžové testy včas. Ale upřímně řečeno, zatím ten čas skutečně naprosto dodržujeme. Děkuji vám mnohokrát, eh, paní Nui, za to, že jste poprvé eh, eh, dorazila na toto veřejné slyšení. Chtěl bych ještě připomenout, že příští slyšení se uskuteční 7. října a nevím, kdo zde bude přítomen, ale paní Nui určitě. Děkuji. Těším se na setkání s příštím výborem Ekon.